Good morning, friends. This... Dobré ráno, přátelé. Toto je naše poslední zasedání výboru eh, Ample před eh, prázdninami a musíme být velice efektivní, aby se nám podařilo splnit dnešní eh, program. A musíme na to opravdu dbát, protože kolegové mají už zakoupené letenky a potřebují se dostat zpět domů. Můžeme prosím schválit pořád jednání? Výborně. Všechny jazyky, které máme, tak to je kromě eh, malčtiny, chorvačtiny a gaelštiny máme všechno. Ohledně zápisu eh, z 15. 16. června a ze společného zasedání ze 16. června s výborem FAM můžeme schválit tyto zápisy. Ano, hotovo. A jsme u bodu 4. A tímto bodem je konference smluvních států úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Deváté zasedání konference smluvních států úmluvy se konala 14. a 16. června v New Yorku a za Evropský parlament pan Kosa a a paní Stevens se zúčastnili eh, akcí, které souvisely s touto konferencí a já předám slovo paní Stevens, aby nás informovala o konferenci a aby nám ukázala šestiminutové video. Prosím, paní Stevens má slovo. Děkuji vám mnohokrát. Ráda bych vás stručně zpravila o konference smluvních států umluvy OSN v New Yorku. Toto je mm, výroční zasedání smluvních států. A různé státy tedy podepsali tuto úmluvu a sešli se, aby zhodnotili práci za poslední rok a aby si vyměnili osvědčené praxe. Já jsem byla ráda, že jsem ho zúčastnit za Evropský parlament eh, těch akcí v New Yorku, takže jsem sama mohla zjistit víc a kolegové připravili video. Já bych vám to chtěla navrhnout, abychom se na to video podívali. Zvuk. A titulky jsou v nizozemštině, ten zvuk není úplně úžasný ale možná, že tlumočníci budou schopni přečíst ty titulky. Můžete prosím spustit eh, ten videoklip? Hallo, ik sta hier in het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Eh, zde jsem v budově OSN v New Yorku. Právě se tu koná zasedání eh, smluvních států, které diskutují o umluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Před deseti lety tato umluva byla přijata valným schromážděním OSN. A od té doby každý rok ty eh, smluvní státy se schromažďují, vyměňují si osvědčenou praxi, hodnotí práci za poslední rok a diskutují o tom, co lze učinit do budoucnosti. Tato konference právě probíhá. Eh, také se konají různé další související akce, workshopy, eh, různé diskuzní panely. Byla jsem zde před několika eh, lety. Jsou tu lidé s, se zrakovým, sluchovým postižením, lidé s různým postižením z celého světa. To byla Nicky Votent, což je eh, ministr z Nového Zélandu pro eh, lidi se zdravotním postižením. paní Laura Zin z Burkiny Faso. Účastnila jsem se dvou eh, panelů, eh, mohla jsem se tedy eh, ptát. Chtěla bych ještě dodat, že využíváme dobré nástroje a měli bychom zajistit, že to, co používáme, ty nástroje, které používáme, nebudou prvkem, který bude vylučovat různé osoby, jako například tablety nebo jiné další typy počítačů. Musíme zajistit, že, se, že na to budeme myslet, protože pokud nebudeme mít hardware přistupo, přizpůsobený mm, různým potřebám, tak budeme vylučovat určité osoby. Mnozí lidé hovoří o e, osobách s postižením, a, ale osoby s postižením by měly se účastnit více eh, sami o sobě. E, Eh, mluví se o nich, ale jsou málo přítomní při takových diskuzích. Mnohem eh, se zlepšila eh, přítomnost tlumočníků. Hovořili jsme také o otázkách souvisejících s uprchlíky. Já jsem navštívila v Jordánsku uprchlický tábor a tam byli mnozí s postižením, například dospělí, kteří měli zrakové postižení nebo nějaké jiné postižení a neměli tam žádné služby, které by eh, na ně byly zaměřeny. Toto je pár obrázků eh, z mé cesty do Jordánska v roce 2015. Vím, že v Jordánsku a Libanonu jsou dvě školy pro eh, neslyšící děti, jsou velice dobré a jsou připraveny eh, zpřístupnit své služby už teď poskytují určité omezené služby, ale potřebují e, větší financování. Teď nemluvíme o nějakých obrovských částkách, protože tam jsou zkušení lidé přímo na místě, ale je zapotřebí, aby mohli si nakoupit dodatečný materiál a zaměstnat další osoby. Zatím mají omezený rozpočet a nemohou všechno zaplatit e, ze své vlastní e, kapsy. Takže potřebují určité financování pro tyto školy. A jsou tu také další združení, která pracují pro osoby s postižením eh, a mohly by takto společně poskytovat své služby na základě i dobrovolnické práce eh, v těch uprchlických táborech. Eh, Uprchlí, um, ehm, dobrovolníků jako takových je dost ale je zapotřebí, aby bylo možné zaměřit se na práci s dětmi, protože zatím jsou v prolických táborech ty děti jsou ponechány stranou, protože není možné je eh, vzdělávat. Musíme se také zaměřit na práci se ženami s postižením, které jsou také um, spíše na okraji a nesmíme na ně zapomínat. Takže na ženy a na děti nesmíme zapomínat. Na mnoha místech nedostávají vůbec žádné vzdělání. A pokud nemáte vzdělání a navíc máte postižení, tak nemáte žádnou šanci získat nějakou práci. Takže ještě je před námi hodně práce, ale je, toto je vynikající příležitost se sejít a vyměnit si názory. Okay. Ja, das was video. Voorzitter en collega's, als u vragen heeft... To tedy byl ten videoklip a pokud máte nějaké dotazy, velice ráda vám je zodpovím, buď teď nebo později, můžete se mě zeptat i e-mailem. A e, můžeme se dál zabývat tím follow-upem k této mm, konferenci. E, Evropská unie ratifikovala úmluvu a máme tedy zodpovědnost za implementaci jako Evropská unie, ale všech 27 členských států eh, buď podepsali, nebo ještě na to čekají, ale já si myslím, eh, že eh, a doufám, že to brzy učiní a že budeme schopni všichni spolupracovat na tom, abychom byli inkluzivnější vůči osobám s postižením, aby nebyly segregovány. Děkuji vám mnohokrát, paní Stevens, za tuto prezentaci. Jsem si jistá, že se k tomuto tématu vrátíme. E, ještě v dalších letech, a to mnohokrát. A nyní přejdeme k bodu číslo 5, to je Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, provádění priorit na rok 2016. Předám slovo paní Ribeiro, která je navrhovatelkou. Prosím. Senhora Presidente, bom dia, caros colegas. O processo do semestre europeu condiciona de forma direta e também de forma muito vincada a vida dos cidadãos europeus. E isso só por si. Tak já chci říci, že evropský semestr má přímý dopad na každodenní život evropských občanů a to samo o sobě ukazuje, jak je to relevantní. My tady hovoříme o koordinačních politikách členských zemí EU a je to mimořádně důležitá věc. My se na otázku akumulace těchto politik musíme zaměřit a je třeba se zaměřit také na dopad, které tyto politiky mají. Já jsem měla pouze 1500 eh, znaků na to, abych eh, popsala celou situaci a to znamená eh, také vyloučení z pracovního trhu a všechno možné, čili vidíte, že to opravdu eh, opravdu tam toho nemůže být mnoho. Čili jak se k věci staví evropští občané, jaké jsou priority a eh, jak jsme na tom v souvislosti s principem subsidiarity. Ve zprávě o sociálních eh, pokynech a pokynech pro zaměstnanost bylo zcela jasné, že sociální pilíř Evropské unie musí být posílen. A bylo také jasné, že je třeba více chránit evropské občany. Bez silné a dobře strukturované ekonomiky eh, to ovšem není možné zajistit. Ekonomické a sociální aspekty jsou propojené a s tím eh, se nedá nic dělat, tak to prostě je. My tedy máme zde proces, jak postupovat, ale navzdory tomu eh, často ztrácíme ze zřetele eh, ten hlavní cíl, a tím je prosperita našich občanů. My máme tři eh, zásadní indikátory eh, sociálně-ekonomické politiky, které jsme předložili na jaře a komise zapracovala. Když se ovšem zaměříme na rozhodování ECOFINu, tak eh, jak se to odráží v médiích, Eh, je vidět, že musíme zajistit sociální element. Jinak by těžko občané mohli chápat, že hlavním cílem EU je rozvoj ekonomik členských zemí. Samozřejmě, aniž bychom ztratili ze zřetele eh, další eh, aspekty. Je zásadní, abychom se k věci stavěli holisticky a nenechali se utopit v detailech, abychom tedy pro stromy neviděli les. Pokud si přejeme podpořit sociální rozvoj evropských občanů, je třeba zajistit dodržování ekonomických pravidel a daňové legislativy. Současně s tím všem je třeba definovat principy, za které musíme bojovat. Potřebujeme najít vhodnou eh, rovnováhu mezi sociálním a ekonomickým pilířem evropského semestru a také Evropská rada to musí takto respektovat. To znamená, že bychom potřebovali mechanismus pro posuzování eh, této rovnováhy a eh, se zohledněním priorit a pro nás to znamená priorit eh, v oblasti zaměstnanosti. Nesmíme pouštět ze zřetele kontrolní roli, kterou mají evropské instituce. Ale eh, zároveň tady máme další eh, výzvy a krize, imigrační krizi, krizi identity, krizi sociální a tak dále. Čili my potřebujeme sociálně ekonomickou soudržnost. My potřebujeme schopnost posuzovat opatření přijímaná v jednotlivých členských zemích v souvislosti a v prostředí těchto mimořádných výzev. Já bych navrhla, aby v roce 2016 nebyly uvalovány sankce na země, kterým se nedaří plnit pravidla paktu růstu a stability. Ano, a abych to shrnula, sociální dimenze Evropské unie by měla být posílena přesto, že tady mohou být omezení eh, z legislativního charakteru naše stanovisko by zároveň mělo mít stejnou váhu jako stanovisko výboru ECON, poněvadž záležitosti, které řeší výbor EMPL, jsou stejně důležité jako záležitosti řešené ECONem. Evropský semestr bude posuzovat výbor ECON a můžete spolehat na mě, že budu skutečně se snažit všechny eh, tyto obtíže Eh, překonávat. Děkuji. A nyní za SAD eh, paní Rodriguez. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem eh, naší skupiny já bych chtěla říci, že právě toto období evropského semestru je velmi důležité. My jsme sepsali tři zprávy k evropskému semestru a na základě nich je vidět, že jsme schopni ovlivňovat návrhy Evropské komise. To znamená, že v současné době můžeme reagovat na specifická doporučení pro jednotlivé země. Práce naší kolegyně Sofie je zjevně velmi pozitivní ale snažíme se ještě více zdůraznit následující body. Za prvé, je třeba zajistit, aby evropský semestr a e, konkrétní doporučení směřovaly ke zvýšení sociálních standardů v Evropě a k ochraně těch standardů, které již máme dosaženy. V současné době eh, vnímáme eh, trend eh, rozšiřování se prekérních pracovních podmínek a s tím je třeba něco dělat. A další věc, to je úroveň nezaměstnanosti, která v některých, v některých členských zemích, v několika členských zemích zůstává velmi vysoká, a to zejména mezi mládeží. Týká se to ovšem také dlouhodobé nezaměstnanosti a kromě toho je tady otázka makrosociální eh, nerovnováhy. My toto velmi podporujeme. Protože eh, jakmile eh, výbor Ekon a mm, náš minister financí debatují o makroekonomické analýze, je třeba, aby současně s tím probíhá debata o makrosociálních nerovnováhách. To by mělo ovlivňovat také sociální a hospodářskou politiku. A samozřejmě musí to mít dopady na fiskální politiku. Eh, my jsme příznivci rozpočtové zodpovědnosti, ale nejsme pro velmi přísnou fiskální disciplínu, která jde na úkor sociálních standardů, investic a kvalitní zaměstnanosti. Toto je nepřijatelné. Z tohoto důvodu vnímáme současné úsilí o sankcionování zemí, eh, které se snaží vybřednout z krize, eh, vnímáno jako nevhodné. Domníváme se, že je třeba eh, fiskální, fiskální úsilí na národní úrovni Eh, doplnit eh, vhodnými fiskálními instrumenty na úrovni eurozóny. Eh, mm, jedna je garance Evropského parlamentu, které jsme, které jsme, které jsme tady specifikovali také detaily a další je ten konverzní instrument, konvergenční instrument. Toto jsou pohledy eh, naší skupiny. A tady podle nás bychom měli také pokročit dále. Děkuji. Nyní eh, paní Trebesius. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. V první řadě bych, velice chtěla velice srdečně poděkovat eh, paní zpravodajce za tuto velice konstruktivní předlohu. Je to velice dobrý základ pro naši společnou práci. Základem evropského semestru jsou eh, podmínky, které jsou specifické pro jednotlivé země. Eh, členské státy musí si být vědomi toho, že je zde nutná reforma. Evropská unie mm, eh, udržela eh, ty prostory pro jednání eh, národním možnostem. Všem je třeba to vše zrealizovat a tam, kde jednotlivé státy ztrácejí napojení. Zejména se to týká eurozóny, kdy státy jsou velice od sebe závislé na základě společné měny. Mario Draghi odůvodňuje současné nízké úrokové sazby tím, že musí, potřeb, musí být finance pro nutné reformy. Draghi se vyslovil několikrát o, pro reformy. Víme, jak je obtížná tato politika. Eh, je obtížné prosazovat různé politické zájmy je třeba ty národní politiky, které se snaží eh, reformy prosadit, eh, podpořit eh, tady odsud z Bruselu. Ten tlak je možné také realizovat pozitivně. Velice problematické je pro EKR také váš požadavek v odstavci 2, postavit sociální indikátory na stejnou úroveň hospodářským indikátorům jedno od druhého závisí a závisí to také od hospodářské síly jednotlivých eh, zemí. Ta nespadne z nebe. A proto ve vašem stanovisku eh, máme zaměřený fokus speciálně na růst. Ovšem měli bychom právě v rámci Brexitu zúraznit, jak je důležité eh, podporovat růst, aby, se to, vše, aby to vše ovlivnilo také pozitivní myšlení u lidí. My se těšíme na pozitivní spolupráci v nejbližší době. Děkuji vám. Thank you, uh, Mr. Calvé-Chambon. Děkuji, pan Calvé-Chambon. Alde. Děkuji Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, stručně něco říci k té předloze od naší vážené kolegyně portugalskou eh, kolegyni eh, samozřejmě bych, eh, portugalské kolegyně bych chtěla samozřejmě poblahopřát k vítězství v Evropském mistrovství ve fotbale. Co se týče její konstruktivní předlohy, mohu říci, že s celou řadou věcí souhlasím. Jestliže píše o tom, že eh, výbor pro zaměstnanost eh, musí mít eh, větší význam, musí být častěji vyslyšen, tak jde především o socioekonomickou tendenci Nemůžeme sledovat pouze hospodářskou stránku věci. A pozice Evropského parlamentu musí být samozřejmě zlepšena. Zde e, vidíme také politickou nutnost e, pro naše občany. Euroskepse, e, proti té se musí bojovat s tím, že budeme mít aktivní sociální pilíře. Můžete se námi eh, stále počítat jako se spojenci, ovšem bude zapotřebí vše také realizovat, protože jinak eh, ztrácíme na atraktivitě. Eh, myslím si, že je možné to trochu podrobněji říci jedno chci vyjádřit. Je skutečně politování hodné, že eh, je zde omezení eh, počtu znaků, takže nemůžeme uvádět eh, v rámci hodnocení socioekonomické politiky podrobnější hodnocení. A také problémy ostrovů, hm, to, je, to se týká Portugalska, ale i dalších zemí, jako je Francie, Zde je možné vypracovat eh, trochu podrobnější, konkrétnější text eh, o eh, těchto věcech. Ovšem je zde jednoznačný požadavek s tím, že komise mm, nechce používat předpisy. Zde musíme poukázat na to, že celý ten systém je nepřiměřený a musí být přepracován poukazuji na něco, co chci pozměnit nebo doplnit také svými pozměvacími návrhy. Hovoří se o reformách, o kterých o které se musí usilovat. Naše frakce je absolutně pro. Chceme žít v lepší společnosti, ale možná bychom také mohli myslet na Eh, reformy Evropské unie a evropských institucí. Eh, je to opravdu škoda, když celá řada věcí eh, není aktivních. Italská kolegyně nám hned řekne, co se u nich odehrává a jaké nástroje budeme používat, tak jako před dvěma lety. Situace ukázala, že se udělala celá řada chyb a že to nefungovalo. Já se zasazuji eh, pro to, aby se odstranily eh, nerovnosti. Eh, již jsme byli téměř na cestě zvládnout krizi, ovšem současná úroveň ohrožuje soudržnost a proto bychom v evropském semestru měli celou řadu variabilních možností a různé ukazatele, například Palma Index, um, ukazují um, různé věci. Ty tři uh, ukazatele, které se jmenovaly, to nejsou indikátory pro sociální nerovnost, to jsou indikátory pro zaměstnanost, uh, hospodářské uh, ukazatele kromě toho mít e, rovnováhu nebo stejné ukazatele pro e, sociální oblast, e, zaměstnanost, tomu musíme přiměřit větší význam. Ovšem, v ekonomice se nevytvoří žádné pracovní místa, když řeknu, že budu mít o 12 vyšší daně z příjmu zítra budu moci zaměstnat o 100 tisíc víc e, úředníků. Je třeba vidět také rovnováhu ukazatelů v rámci logiky jejich e, politického vlivu. A pak ještě jedna věc. Podle mého názoru bychom bezpochybně Eh, neměli říkat z hlediska techniky zaměstnanosti, že EFSI se musí soustředit eh, na to, že se tento fond eh, méně využívá. Spíše bychom se měli soustředit na ty regiony v Evropě, kde je nejvyšší nezaměstnanost, kde má nezaměstnanost téměř chronický charakter a je osudnová pro mladou generaci. Místo eh, toho, abychom měli eh, renacionalizaci EFSI, eh, měli bychom se podívat na to, kolik zaměstnanosti může nebo kolik nových pracovních míst může vzniknout. Extremadura mm, nebo různé ostrovy zohlednit. Každopádně dostanete ještě mé návrhy. Sajab Laura Gea. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také kolegyni Ribeiro za tento předběžný dokument, ke kterému si dovolím předložit e, určité úvahy. E, bohužel, co se týče naší politické skupiny, ta myšlenka hodnocení, které musím přednést, je extrémně negativní. E, kromě tedy posledních dvou bodů, o kterých také budu hovořit. My nemůžeme dál vést strukturální reformy, protože do posud strukturální reformy nás dovedly k reformě penzí, která způsobila stovky tisíc zmizelých, takzvaných eh, exodovaných lidí. Eh, to jsou prostě lidé, kteří nespadají do žádné kategorie, jsou takzvaně nikdo. Pět, šest let žijí v jakémsi limbu, nejsou to pracovníci, protože nemají věk na to, aby se mohli vrátit do pracovního světa, na pracovní trh. Ale nejsou to ani lidé, kterým by se dala dát penze. Nejsou to ani lidé, kteří by měli právo na sociální ochranu, protože to v Itálii není. Takže to je efekt strukturálních reform, které tedy máme dál eh, v nich pokračovat musíme říci, že eh, ochrana pracovníků byla rozdrcena. Eh, je tu systematicky vytvářen eh, vytvářeno prostředí pro dočasné smlouvy Eh, došlo k této mimořádné strukturální reformě a říká se nám, že nebyly vytvořeny žádné nové, žádné nové pracovní místa. A eh, jsou to pracovní místa, ve kterých stačí pracovat jen měsíc, eh, pardon, hodinu na měsíc, aby člověk mohl být chápán jako zaměstnaný někde. A také bych chtěla hovořit o reformě dobré školy, ale nic dobrého na tom ve skutečnosti není protože v podstatě se jen vytvořila populace učitelů, kteří jsou otrávení, už se jim eh, nechce pracovat, eh, necítí se motivovaní. V některých zemích učitelé jsou eh, považováni za důležitější než politiky, ale my jsme dovolili vytvoření systému vzdělávání, Eh, které způsobuje to, že se nyní stydíme za naši situaci, tím spíš s ohledem na to, že jsme vlastně zemí, eh, která položila základy vzdělání. A my teď máme 10 milionů ze 60 milionů chudých. A něco takového si dovolit nemůžeme. To strukturální reforma, eh, kterou si ne, je to, co si nepřejeme dělat, a eh, jediná strukturální reforma, která pro nás je schůdná, tak to je to, kterou se nepřeje vláda a to je eh, občanský příjem. My eh, žádáme o lepší výsledky. Víme, že doposud jsme neměli efektivní výsledky naší zemi, protože to je osm projektů, které měly být financovány z Junckerova plánu. Jsou to ty obvyklé projekty, které škodí a jsou nebezpečné, jsou nesmírně škodlivé a soustředí se na velké infrastruktury. No a pak se právě děje, že zatímco my budujeme ty velké infrastruktury, tak eh, Umírají lidé, protože na železniční trati v Půlí pořád ještě máme jedno kolejku, protože eh, nejsme schopni dojít pochopení toho, že potřebujeme vybudovat vnitřní udržitelnou dopravu, ne nějaké velké infrastruktury, které jsou k ničemu. My potřebujeme stále ještě Eh, napravit ty nedostatky a to zaostávání, které už máme po desítky let. Ano, rada eh, nedbá na stanoviska. My jsme to viděli u těch směrů parlamentu pro zaměstnanost až budeme žádat trochu více sociální Evropy v evropském semestru. Ale pokud si přejeme, aby bylo opravdu slyšet hlas Evropského parlamentu na radě, tak bychom měli mít také odvahu předložit nějaké sdělení za miliony evropských občanů, protože to je náš závazek, náš trvalý závazek vůči občanům. Takže, Sofia, já souhlasím s posledními dvěma body. ty určitým způsobem se vymanili z toho systému a umožňují spolupráci. Je zapotřebí hovořit opravdu e, odvážně a nebýt sankcionováni, pokud jako stát se rozhodneme, že půjdeme ve prospěch občanů, třeba i za cenu absurdních pravidel, která nám jsou vnucena. Eh, uvidíme, jak to dopadne potom při mm, pozměňovacích návrzích, ale děkuji každopádně za tento eh, první návrh textu. Děkuji, Šošbach. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěl také vyjádřit své uznání Sofii za eh, dobrý návrh. Chtěl bych se vyjádřit v podstatě k jednomu bodu ten není eh, obsažen v té zprávě Sofie, nebo případně eh, tam ještě bude. A to je ta nerovnováha mezi ECOFINem a EPSCO. Pro mě je to symptomatické a významné, eh, nebo označuje to evropskou sociální politiku. Pokud to nezvládneme, aby EPSCO měl stejnou váhu a stejné právo jako ECOFIN, tak dlouho, dokud pokud se na všechno, na všechno nahlíží nahlíží pod eh, náhledem financí a Evropské měnové unie, tak nezvládneme eh, zlepšenou sociální politiku. Mám teď eh, na mysli právě indikátory. Víme, jak to bylo před několika lety obtížné do katalogu zahrnout další sociální ukazatele. Podle mého názoru to jde až do těch národních vlád v některých zemích. A uvádím svou zemi jako příklad. Tam máme koalice eh, ministra hospodářství, eh, který je velmi liberální a minister pro sociální věci je sociální. Ovšem, to je eh, opravdu zkouška pro všechny a musí zde být více transparentnosti, protože jinak občané nebudou tuto politiku vůbec chápat. Děkuji. Thank you for your interventions. Děkuji vám z dalšího vstupu vstupy. Eh, pozměňovací návrhy prosím do 19. července a ve výboru budeme hlasovat 26. Eh, září a hlasování v eh, hlavním výboru bude v říjnu. Ano, samozřejmě ještě krátká poslední poznámka. Tak dovolte, abych to řekla velmi stručně. Loni jsme zde měli zprávu k evropskému semestru, který parlamentem neprošel. Proto bych prosila všechny kolegy, aby v pozměňovacích návrzích, které budou chtít předložit, aby ukázali, že eh, chceme se pokusit zblížit stanoviska a dosáhnout stanoviska společného. Není to tak komplikované. I když se na to díváme z různých stranických hledisek. Ano, my jsme schopni to dokázat, pokud ovšem budeme schopni najít společnou vůli. Když nebudeme tady předkládat červené linie, které by spochybňovaly celou naší práci. My potřebujeme na jedné straně hospodářsky silnou Evropu, ale také Evropu, eh, která je sociálně vyvážená. My potřebujeme rovnováhu mezi radou EPSCO a ECOFIN. A musíme hovořit také o těch nejodlehlejších regionech, jako jsou Azorské ostrovy. My prostě potřebujeme koncepci regionální a teritoriální soudržnosti v celé Evropské unii. A takto by měly vypadat potom také eh, naše pozměvací návrhy. A eh, pokud se skutečně bude, budou kolegové snažit o e, kompromisní návrhy, tak je to poté pro e, zpravodaje daleko jednodušší. Děkuji vám, paní Ribeiro. A tím se dostáváme k bodu 6, což je přeskum statutu agentur, za něž odpovídá výbor EMPL. E, to je pracovní program komise a v, tom, v tomto roce je to eh, Sedefal a Eurofarm. Já dám slovo panu Másovi za, z Evropské komise, aby nás stručně uvedl do problematiky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání. Opravdu bude to velmi stručné. Jde o revizi eh, zakládající předpisu těchto tří agentur a jsou to za prvé Evropská agentura pro eh, BOZP i OŠA, dále Evropský centrum SEDEFOP pro eh, školení a vzdělávání a dále fundace, tedy nadace pro zlepšování pracovní a životních podmínek katastrofa. Eh, nařízení, kterým se zřízují tyto agentury, eh, jsou v rok 1975 CDFOK Europan a 1994 EU eh, e Ocean. Tyto předpisy byly několikrát změněny v souvislosti se změněny, změnami smluv nebo rozšířením Unie. Jde o decentralizované agentury a zde komise začala pracovat na sjednocením, respektive přizpůsobením eh, těchto zakládajících předpisů eh, společnému postupu. Proto my tedy budeme se zabývat těmito třemi agenturami. Eh, toto sladění bude částečné, tak se s tím momentálně počítá. Znamená to, že využijeme příležitost přesněji definovat některé z cílů a tak lépe reflektovat nedávný vývoj jak v agenturách, tak na evropském trhu práce. Půjde také o přesnější definici roli agentur při podpoře Evropské unie, členských zemí a e, sociálních partnerů. Dále je to příležitost eh, pro nová opatření, například proti finančním podvodům, další politiky z, z ustavení centrály a tak dále, a také ustanovení o eh, programu a podávání reportů v souvislosti s rámcem finančního nařízení. A také terminologie pro řídící struktury budou sjednoceny. Jak jsem řekl, půjde o sladění či sjednocení pouze částečné, poněvadž paralelně s tím bude proběhnout průřezové, probíhat průřezové vyhodnocování, kde půjde o posouzení synergií, potenciálních synergií a možná také přesahy v práci jednotlivých agentur a také eh, do toho zahrneme tu nadaci, Evropskou nadaci pro školení. Aby Evropský parlament byl informován o tom, eh, jaký se zde uplatňuje právní základ, tak eh, současné je to článek 235, dříve nyní 352 a v Eh, revize zakládacích dokumentů eh, se budou eh, řídit podle sektorální právního základu Eurofan a Eurošan. To bude 130, 53 a 166 spolu se 165 a 149 v případě té třetí agentury a bude to mít formu nařízení Evropského parlamentu a rady, které budou schváleny eh, v řádném legislativním postupu. Pokud se týče harmonogramu, očekáváme, že vše proběhne v druhé polovině srpna, což znamená, že eh, v podstatě počínaje měsícem září eh, se tato problematika dostane k projednání do rady. Děkuji vám. Děkuji. Paní Steinruck. Ja, vielen Dank. Eh. Děkuji za informace. Pro nás pra, jsou právě agentury přímým vstupem pro Eh, tento výbor pro nás je velice důležité, aby to byly nezávislé agentury, protože eh, nám dávají také důležité údaje, údaje pro přípravu legislativních zpráv. Pro nás je také důležitá další věc, a to, že nebudou žádnými písárnami eh, politických stran, ale že budou ukazovat vůbec politickou scénu je to vlastně předpokladem pro všechny kolegyně a kolegy zde v parlamentu, eh, abychom eh, dělali eh, objektivní zprávy. Proto potřebujeme také patřičné zdroje. Již jste se o tom zmínili, že ty naléhavé problémy, které máme na evropském trhu práce a problémy, které zde zpracováváme, potřebují proto potřebujeme mít eh, pravidelně podklady. Eh, je to důležité i pro potírání zaměstnanosti, pro integraci uprchlíků na trhu práce a proto potřebujeme také jako parlament eh, údaje, se kterými se dá pracovat. Změna příslušného nařízení je důležitá Eh, eh, proto také rozpočty statistik eh, jednotlivých členských států nesmějí být sníženy. Řekli jste o tom nyní několik věcí. My máme konkrétní představy. A k tomu bych měla několik otázek. Plánuje se Eh, také tripartitní složení eh, ve správní radě změnit, konkrétně účast sociálních eh, partnerů zredukovat, protože zde máme přímé linie, které nám poskytují, pomáhají a vidíme, že se stále musí aktualizovat údaje pro nové úkoly. A Ráda bych od vás měla několik konkrétních eh, pokynů, eh, co se týče eh, bezprostředních konsekvencí pro naše práce. Co se pro nás jako pro Evropský parlament změní? <clears throat> Chtěla bych zdůraznit, že pro nás parlamentu je velmi důležité, aby parlament nebyl odříznut od těchto orgánů, poněvadž ty jsou pro nás mimořádně důležité a zároveň je důležité, aby tyto nebyly odříznuty od sociálních partnerů, neboť eh, to jim dává tu sílu a obsah. To je pro nás prostě důležité proto jsme se e, tolik obávali v té poslední době. Prosím. Děkuji. My nepočítáme s jakýmikoliv změnami ve fungování e, toho tripartitního charakteru těchto agentur to je zásadní prvek všech tří zmíněných agentů, čili my skutečně nepočítáme se změnou toho tripartitního charakteru. A samozřejmě sociální partnery mají své místo v řídících strukturách. Pani Steinruck? Das ist schon mal gut zu hören. Eh, to rádi slyším, že zásadně ta struktura tří stran nemá být změněna. Jsou nějaké plány ohledně změn eh, zastoupených sociálních partnerů? Please. Thank you. Um... Děkuji. Jak už jsem naznačil, nepočítáme se změnou současného fungování a tripartitního charakteru a e, také e, mají zůstat zachovány také všechny číselné e, parametry tripartitní struktury. Dobře, děkuji. Já věřím, že se k tomu ještě dostaneme, ale pro tuto chvíli toto můžeme opustit a dostaneme se k bodu 7 na programu, což je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017. Jde o výměnu stanovisek k návrhu úprav rozpočtu. Na rok 2017. K těm pozměňovacím návrhům patří 19 navrhovaných pilotních projektů. A jelikož náš předseda zde není, já eh, bych jenom zmínila několik z jeho dosavadních komentářů. Rada Eh, jež chce, oznámila, že chce ušetřit celkem 2 miliardy eur, eh, oproti tedy plus k těm 6,4, jak navrhla komise. Toto je, eh, takto je stav návrhu rozpočtu na 2017. A jak řekl pan Hendl, jde o vůbec nejnižší rozpočet Evropské unie všech dob, pokud se týče přislíbených plateb. Eh, my chceme bránit sociální programy a programy pro eh, zaměstnanost. Pokud neuděláme my, tak eh, to neudělá nikdo. Aby parlament měl silnou vyjednávací pozici pro rozpočet dalšího roku, chceme se odvolávat na rok 2015, tady vycházet z 2015, zejména v těch našich Eh, oblastech. Zatím ten návrh na rok 17 je nižší, než byl na vrch na rok 2015, čili eh, tolik eh, stručná verze poznámek pana Hendla. A nyní zástupci jednotlivých frakcí kteří jsou stínovými zpravodaji, eh, se mohou vyjádřit nyní? Paní Jazověcka nebo pan Pirinsky? Tak za EPP nikdo. Ano, takže to je eh, sama za sebe. Dobře. A pan Becker? Dobře. Takže paní Jazověcka jako první. Děkuji vám. Paní předsedkyně, já se domnívám, že bychom měli přistupovat tomuto návrhu ambiciozněji. Nahrážíme na čím dál tím větší problémy, eh, které se týkají eh, sociální politiky a Eh, dalších témat, které nás zajímají. Myslím si, že eh, náš výbor by měl projevovat daleko větší zájem, zejména o, spol, o sociální fondy, sociální fond, eh, který tedy by měl by měl být ve prospěch těch, kteří zůstávají v Evropě. Myslím si, že bychom měli žádat zvýšení rozpočtu. Ano, děkuji. Nyní pan Pirinsky. Děkuji. Souhlasím s tím, co eh, řekl pan předseda Henle, jak jste nám je také jeho poznámky eh, představila. Mm, také navážu na to, co říkala paní eh, Jazlověcká. Je povinností našeho výboru být velice aktivní v tomto postupu při diskutování, při vyjednávání o rozpočtu roku 2017. Za prvé proto, že mm, máme velkou starost ohledně těch drastických snížení prostředků na platby. A také u ohledně mm, přesměrování prostředků z Evropského sociálního fondu a dalších sociálních programů na jiné účely. A tady mám jednu konkrétní otázku a je to také žádost na komisu. Musí nám mnohem jasněji eh, zdůvodnit, proč navrhují odnětí prostředků na technickou asistenci z Evropského sociálního fondu pro jiné účely, které nějak souvisí s evropským semestrem. Je tu tento nový podporný eh, program, který Evropská komise hm, zahajuje nebo se snaží zahájit. A ten je zaměřený na strukturální reformy. A ten odebírá právě ty peníze na technickou asistenci od Evropského sociálního fondu. Eh, Komise prohlašuje, že jedním z důvodů, proč se to děje, je pomalejší schvalování programů, spožďování při implementaci, spožděné eh, jmenování ehm, orgánů nutných k řízení programu ale to neukazuje, jak eh, komise sama byla eh, proaktivní v tom, aby podporovala tyto prostředky, aby, aby spolupracovala s členskými státy, aby se tedy to všechno mohlo zrealizovat. Prostě Eh, to berou jako životní realitu, že dochází ke spožďování v těchto programech a proto se ty peníze odeberou a přesunou někam jinam. Zachování těchto prostředků, které byly elokovány v rámci víceletého finančního rámce, je podle mě důležité. Musíme žádat a bojovat o nárůst tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Je to třeba Evropský sociální fond, nebo také fond pro nejvíce e, zranitelné, nebo také fond, který je zaměřený na uprchlíky. Ale je úplně jasné, že rozměry e, této výzvy zcela přesahují zdroje, které zde máme k dispozici. Financování je zcela neodpovídající a nemá vůbec smysl na jedné straně eh, říkat, že toto jsou zdroje, kterými budeme čelit tedy výzvám, jako je migrace, a eh, odebrat je z jiných eh, cílů. Eh, pak to jsou takové obecnější eh, aspekty, které zbuzují obavy. Jeden souvisí s prohlášením na straně 77 ohledně politické eh, prezentace, o níž hovoří komise, a tady se píše na stránce 77, že ohledně fondu pro ty nejvíce zranitelné a nejchudší se píše, že tento fond má eh, fond, který je rychle eh, rozdělen. Takže je tu možnost takto rychle využít prostředky na priority, které máme. A pak tu jsou eh, různá prohlášení ohledně politické také eh, prezentace. Tam se hovoří o zásadním přeprogramování eh, v podkapitole 1b a automatické uzavření, když se hovoří o prostředcích na platby. tam eh, komise si uvědomuje, že to mohou, může dojít k určitým ztrátám v členských státech. Jaká opatření přijala komise, aby se toto nestalo. A co komise vlastně míní přeprogramováním e, podkapitoly 1b? Co to konkrétně má být? Protože to je takové obecné tvrzení. Potom rozpočtová položka související s předběžnými schůzemi se zástupci odborů na konzultace je tento výdaj kryt rozpočtovou položkou také pro DG Employment a jak toto souvisí se schůzemi také se eh, zaměstnavateli. Eh, jaký dopad má využívání eh, peněz z Evropského sociálního fondu na integraci uprchlíků? A pak je tu několik dalších obecnějších aspektů, které bych rád zmínil, například svěřenské fondy, které byly vytvořeny kvůli specifickým účelům. A opět, paní předsedkyně, zdá se, že když komise se rozhodne, že je urgentní potřeba, tak vytvoří urgentní odpověď. Ale je zapotřebí pochopit, že ty výzvy v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti eh, nejsou o nic méně urgentní a nevyžadují o nic méně urgentní odpověď. Já teď nehovořím o eh, svěřenských fondech, ale o adekvátní financování mm, programů, které, kterými máme čelit těmto výzvám. Děkuji. Paní Trebesius za EKR. Ähm, e Pro nás jako EKR je přidaná hodnota eh, EU, eh, má velký význam. Ve smyslu principy subsidiarity by Evropská unie měla zpracovávat takové věci, pro které je vhodnější než ta úroveň pod tím, to je, jsou členské státy. Co se týče eh, value, eh, je něco, co eh, Evropská komise v roce 2010 určila jako jednou ze svých politik. Současně jsme konfrontováni s hospodářskou situací, kdy celé, celá řada států musí šetřit finance. Je velice obtížné potom říci, že Evropská unie umí lépe vydávat peníze než národní státy. Jenom když budeme zdrženliví a omezíme se pouze na e, ty úseky, kde máme výhody než ta nižší úroveň, e, je možné zprostředkovat, e, že máme určité výdaje. Musíme, nemůžeme vydávat více peněz, ale vydávat peníze efektivněji. Podporujeme cíle, eh, které jsou zaměřeny na ekonomický růst, eh, například Horizon 2020, eh, program pro výzkum a inovace. V době migrační krize bychom peníze mohli využít například z Fondu pro zemědělství nebo z Evropského fondu pro pomoc pro osoby, které jsou nejvíce postižené. Eh, znevýhodněné. Eh, musíme se podívat na to, kde můžeme ušetřit, než požadovat eh, další nové prostředky. Musíme usnadnit přístup malým a středním podnikům na trh. To je jenom jeden z příkladů. Co se týče potírání nezaměstnanosti mládeže, musíme vyčkat na hodnocení a z toho učinit závěry. Nemůžeme prostě vyžadovat více peněz pro programů, které mají krásný název, ale dostatečně se neosvědčily. Když to schrnu, tak bych chtěla říci jednu věc. Chtěla bych upomenout k racionalizaci. Neměli bychom eh, zde krátit eh, určité rozpočty, ale doplňovat. Jest, pouze když se soustředíme na výkon, budeme moci dosáhnout eh, patřičných cílů. Děkuji. Thank you, Madam Harkin, ALDE Group. Děkuji, paní Harkin, ALDE. Děkuji vám, paní předsedkyně. Omlouvám se za to, že jsem přišla pozdě. Samozřejmě budeme muset pokračovat dál, ačkoliv nemáme eh, sdělení od eh, rady její stanovisko. A kolegové už se zmiňovali eh, ohledně těch výzev týkající se imigrace a uprchlíků. Zásadní je, jak vynaložíme peníze, které máme. Tady vidíme, jak bych to řekla, je, je to je nezbytné peníze směřovat, tak, ale mm, především potřebujeme patřičné zdroje. My tu máme eh, škrty 10%, v škrtu v sedmiletém období. Je to o 10% méně, než bylo v té poslední tranči. A také mm, jak jsem slyšela paní Trebesius, že se dají využít nevyužité prostředky ze společné zemědělské politiky. Já to velice pečlivě sleduji. Sleduji, co se děje se společnou zemědělskou politikou. Opravdu si eh, nejsem vědoma, že by tam eh, byly jakékoliv nevyužité finanční prostředky. Eh, co se týče rozpočtových položek výboru EMPL, to fond přizpůsobení se globalizaci, plenární zasedání, na plenární zasedání paní komisařka Malmström eh, řekla, a teď to budu citovat, inteligentnější využívání fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Zdá se, že došlo nejen k škrtu o jednu třetinu, ale že dojde ještě k dalším. A já nevím, jak paní komisařka si představuje, že bychom inteligentnějším způsobem v této situaci mohli ty prostředky využívat. Neměla jsem ještě čas se na to podrobně podívat, jenom jsem to e, prolistovala, takže se musím podívat na to podrobněji. Ráda bych tedy řekla, že souhlasím s principem, že důležitý je e, výkon Nicméně na druhé straně na to potřebujeme i adekvátní zdroje. Děkuji, pan Becker. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom bych chtěl krátce potvrdit to, že konstatování Eh, předsedy Hendla EPP se střetává se souhlasem. Eh, my si také myslíme, že v oblasti nezaměstnanosti, nezaměstnanosti mladých lidí a migrace eh, samozřejmě potřebujeme ofenzivní práci, protože samozřejmě ten rozpočet musí být nasazen podle hospodářských faktorů. Ovšem vzhledem k stoupajícím nárokům nevidím žádný prostor s tím, že bychom s nižším rozpočtem mohli pracovat lépe. Dosavadní práce eh, je určitě úspěšná. Samozřejmě je možné zvýšit efektivitu, ale také fondy eh, vykonaly dobrou práci a drasticky je snížit, eh, tak to by bylo v rozporu s filozofií sociální Evropy, to je jasné. Eh, na závěr bych chtěl vyjádřit jednu osobní prozbu. Máme opět úspěšný produkt Evropské evropské sociální podpory. A to jsou ty speciální olympijské hry, které se budou opět konat a jejich rozpočet v příštím roce ještě není zajištěn. Máme tisíce eh, eh, duševně postižených, mentálně postižených lidí, kteří tam přijdou. K tomu přijdou ještě tisícovky rodin těchto mladých lidí, tisícovky novinářů, hostů a nacházíme se v situaci, kdy touto událostí, touto akcí určitě budeme moci učinit hodně pro inkluzi eh, postižených, eh, zdravotně postižených občanů. A proto eh, bych požádal o to, aby příslušné návrhy byly podpořeny, abychom tyto speciální olympijské hry mohli příští rok opět podpořit, aby se mohly konat. Děkuji. Uh, well, as... Děkuji. Jak už bylo řečeno, hodně mluvíme o sociálním pilíři, sociální agendě, jak chceme změnit a posilnit Evropskou unii. A parlament v této oblasti ale tento návrh tak nějak nesedí do této agendy. Možná nám k tomu něco chce říct komise, než opustíme toto téma. Chce se k tomu někdo z komise vyjádřit, prosím? Paní eh, předsedkyně, eh, ti kolegové tu nejsou, takže my můžeme předat prostě vaše sdělení. Děkuji. To je silné sdělení. A já e, jsem přesvědčena, že vy jim toto silné sdělení předáte. A nyní lhůty pro pozněvací návrhy, to je 25. v poledne července. Hlasovat se bude 31. srpna zde ve výboru hlasovat na plenárním zasedání 27. října. A ten společný text se bude hlasovat až na konci listopadu na plenárním zasedání. Nyní zahájíme bod 8, a to je investice do pracovních míst a růstu. Jedná se o projednání návrhu stanoviska pana Pirinského a předám mu slovo. Prosím, pane Pirinsky. Děkuji vám, paní předsedkyni. Abych to vysvětlil. Poskytujeme stanovisko ke sdělení komise z poloviny prosince loňského roku reagující na požadavek, aby komise připravila zprávu ohledně výsledku vyjednávání o operačních programech a dohodách týkajících se několika klíčových prvků v níž se členské státy připravují eh, na nové programové období do roku 2020. Eh, je zde je příslušný výborem eh, REGI, my jsme přišleněný výbor a už jsme vedli určité vní názory se spravodajem, protože Thomas Hendl, náš předseda, učinil výhradu Eh, prohlásil, že výbor EMPL by měl být eh, tím, kdo spolu předkládá, spolu připravuje tento text. A nyní tedy jsme přidruženi jako tedy přidružený výbor. Eh, máme společné kompetence tedy s REGI a zabýváme se důležitými aspekty. Jedná se o tematické cíle, eh, zaměstnanost, eh, mobilitu, podporu sociální inkluze, boj proti chudobě a boj proti diskriminaci, investice do vzdělávání, učňovského školství, získávání dovedností v průběhu života a institucionální eh, kapacity a současně také efektivní administrativa. Takže to jsou ty hlavní cíle, které samozřejmě hodně souvisí s naší prací. A potom konkrétně máme zodpovědnost za Evropský sociální fond a alokace pro sociální inkluze, boj proti chudobě a diskriminaci a, a také podmíněnost související s ESF. A kromě toho Eh, Reky eh, sleduje pozici Ample. Eh, my jsme v tomto, jak si nikdy to neviděli, takže, nebo nezjistili jsme, že máme být těmi, kdo povedou toto téma. Paní předsedkyně komise nepřišla do posud s plnou zprávou k tomuto tématu tedy investice do práce, eh, pracovních míst a růstu prostřednictvím maximalizace příspěvku evropských strukturálních investičních fondů podle článku 1603 nařízení o společných ustanoveních. Komise um, poukázala na to, že stále ještě tedy analyzuje celou oblast, a bude připravovat nějaký zásadnější text. A my eh, říkáme, že si přejeme vidět tu úplnou zprávu a chceme vidět, jaká opatření navrhuje komise. As decided upon. And then there are pak tu jsou tři širší oblasti týkající se toho sdělení. Jedno, jedna souvisí s programem, s fungováním programů, s programováním těchto fondů a jejich užitím. Jedná se celkem o 87 programů pokrytých ESF, včetně 34 programů financovaných z iniciativy pro zaměstnanost mládeže. A jasně se jedná o klíčovou fázi životního cyklu ESF. Jedná se o to, aby byly identifikovány potřeby, sociální potřeby. A to je velice důležité. Při sledování fungování programu bychom měli dbát také na to, jak to koresponduje eh, s cíly na rok 2020 a také s rozpočtovými aspekty. Jak eh, jsou alokovány tedy zdroje v tomto eh, programovacím úsilí? A na to všechno bychom se měli zaměřit, až uvidíme návrh od komise. Já teď nechci rozebírat detailně jednotlivé oblasti, abych ušetřil čas kolegům. Možná kolegové se budou chtít vzít slovo. Ta základní otázka a naše pozice, kterou považujeme za vhodnou, je při navrhování tohoto stanoviska je to druhé ta druhá oblast, a ta se týká implementace. Tady jsou dvě témata. To je designace patřičných orgánů a e, podmíněnost ex ante. Rád bych se ještě zmínil o dvou, třech věcech souvisejících s designací patřičných orgánů. Je tu mm, velké spoždění eh, ve jmenování eh, těchto orgánů. Jen 68 z více než stovky eh, programů už bylo notifikováno. Komisi Problém s designací orgánů eh, souvisí také s dokumentem týkající se rozpočtu, návrh rozpočtu 2017 a iniciativou na zaměstnanost mládeže, protože toto spožďování ve jmenování orgánů spožďuje implementaci a a máme Eh, určité potíže s eh, backloadovanými prostředky z roku 2015 eh, frontloadováním. Jsou tu tedy potíže se rozběhnutím implementace a některé tyto problémy souvisí s tím, že do, roku, do května 2016 bylo mnoho akcí, včetně dohod o partnerství, již eh, přijato 79, ale zatím bylo plně implementováno. 122 eh, akčních plánů stále ještě musí být implementováno a je zapotřebí ještě doplnit tu, eh, ty, podmínost ex ante. Eh, může se stát, že toto nebude dokonáno včas. Proto musíme trvat eh, na tom, že členské státy potřebují také velice aktivní podporu eh, komise v technické asistenci a musí vykonat všechno, co je v jejich silách, aby toto splnili. Na závěr bych rád řekl, že mm, tu je určitá technická procedurální stránka těchto potíží, protože e, čelíme prohlubování divergence mezi členskými státy uvnitř členských států v jednotlivých regionech a v sociálních oblastech. A komise nemůže nijak Mm. předtím to uhýbat, musí velice jasně říci, jakým způsobem tomuto všemu bude čelit. A toto sdělení, takové, jak jsme dostali, je nedostatečné jako základ pro to, aby komise mohla plnit svou povinnost eh, poskytnutí plné analýzy závěrů a návrhu Evropskému parlamentu, eh, protože my očekáváme od komise proaktivní eh, postup. Thank you, madam. Děkuji, paní Jazlověcka, stínová navrhovatelka. Děkuji vám, paní předsedající. Výzvou pro celé Evropě nejenom dostat se z krize, eh, ale může to znamenat také stagnaci, která může být nebezpečná zejména svou délkou. Nástrojem proti tomu jsou investice, které Evropa potřebuje skutečně zoufale, aby se rozjel hospodářství. Evropské strukturální fondy nás navykly na určité eh, schéma investic, které se opírají o dotace. V současné době vidíme, že charakter rozpočtu EU se mění a narůstá role eh, nástrojů externích. Návrh rozpočtu na příští léta je de facto návrhem revize víceletých výhledů, Eh, s tím, že přislíbují zcela nový způsob financování investic. Eh, chtěla bych, eh, aby se změnila podstata těchto změn, zejména vzhledem k trhu práce. Nadále narůstají kompetence EU. Máme zde nové potřeby investic, a budeme potřebovat více prostředků nejenom tedy na zaměstnanost, zejména u mládeže, ale také eh, v oblastech bezpečnosti a migrační krize. Eh, hledáme stále odpovědi na to, jak financovat růst a jak dospět k fiskální konsolidaci. Evropský Eh, rozpočet tady sehrává svoji roli a de facto poskytuje pákový efekt privátnímu kapitálu. Eh, pokud se týče zprávy Evropské komise, vlastně sdělení Evropské komise o představě změn v evropských fondech, pan Pirinský eh, správně hovoří o prostředcích, které jsou na eh, zaměstnanost, eh, konstatuje, že zde velice málo kdy se to projevuje eh, také zvýšením příjmů. Nástroje finanční, které zde máme, by mohly být užitečné na podporu evropských, tedy prostředků z Evropského sociálního fondu já souhlasím s tím, že na jedné straně nás zajímá zpráva komise na téma využívání fondu, na druhé straně hloubkové analýzy komise, eh, které nahrazují eh, zprávu, eh, mohou přispět k hledání a nacházení lepších nástrojů. Eh, důležité je to, že naše zpráva by měla být hlavním vstupem eh, do zprávy o regionální rozvoj. Já si myslím, že eh, je třeba také zrevidovat cílem 2020 v rámci sociálního fondu. Je třeba zdůraznit, že lidský kapitál je faktorem hospodářského růstu eh, a rovněž faktorem investic. Eh, já vítám také informaci o společných kompetencích výboru EMPL a výboru REGI. Já doufám, že takto se podaří komisi vyslat signál, eh, že i nám jde o maximalizaci vstupů do strukturální fondu a sociálního fondu Domnívám se, že jde o velice dobrou zprávu, která do budoucna možná povede k lepší efektivnosti využívání těchto fondů a e, nastaví podmínky pro zvýšení zaměstnanosti. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dávám slovo stínovému zpravodaji za EKR panu Paši. Vážená paní předsedkyně, především chci poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska, které obsahuje podle mého názoru velice dobré body. Je to kvalitní text. Musím říci, že našim voličům jde také o to, Eh, abyste eh, tady eh, měla být lepší zaměstnanost. A bohužel musím říci, že ta zaměstnanost se zvětšuje zejména tím, jak komplikované jsou postupy. To není ten typ zaměstnanosti, kterou bychom si přáli a proto jako EKR žádáme zjednodušení postupů. Takže v tom případě podporujeme to, co říká pan zpravodaj. Jinak EKR e podporuje eh, dohody, eh, které jsou v souladu s principem subsidiarity. Eh, existuje, existují také zprávy, že implementace pokulhává, nicméně domnívám se, že jde o krok správným směrem a domnívám se, že také místní a regionální orgány budou sehrávat důležitou roli při implementaci a legislativním procesu. Pokud se týče přijímání operačních programů, tento problém není nový. E, v předchozím víceletém výhledu jsme zažívali podobná, e, podobná na podobné průtahy. E, pokud zde je zastoupená komise, mohla by říci, jaká opatření eh, je, jsou přijata na to, aby se neupakovala znovu tatáž situace v dalších letech. Jinak chtěl bych poděkovat panu zpravodaji a těším se na další práci eh, na tomto tématu. Děkuji. Eh, za Alde je tady, myslím, paní Háken paní předsedkyně, náš zpravodaj má drobné spoždění, je na cestě, takže snad to ještě stihne, aby se mohl vyjádřit. Dávám tedy slovo. Ne, tak ne, nemáme tady nikoho za komunisty, ani za zelené, ani za e FTT, ale pan Gerike se hlásilo slovo? Ne. Ne. V tom případě jsme prošli seznam řečníků až do konce. A možná eh, bych se mohla vrátit k představitelům komise, neboť eh, proběhla velmi, řekněme, intenzivní a eh, nevždy poklidná debata když se jednalo o zřízení EFSI a byly to skutečně boje mezi výbory Econ a EMPO. A my jsme si přáli dosáhnout velmi silné pozice výboru EMP eh, v otázkách, eh, jak postavit EFSI a jak by to mělo fungovat. Vyslechli jsme si mnoho slibů a dopadlo to tak, že zde jsme zklamáni a někteří jsou také naštvaní, protože náš výbor mm, není eh, používán tak, jak by to eh, se to náleželo. Eh, otázky zaměstnanosti se řeší v jiných výborech a my máme dojem, že komise nejedná ve smyslu nejlepšího využití eh, prostředků, které máme. Eh, tak nějak bych shrnula debaty nejenom během této schůze, ale ve výboru eh, v různých skupinách za poslední půl rok. Nedopadlo to tak, jak nám bylo slibováno, ani tak, jak jsme doufali. A myslím si, že eh, na tom se shoduje sentiment ve všech politických skupinách, nebo téměř všech. Možná, že někdo z komise by se k tomu mohl vyjádřit, vzhledem k tomu, Eh, jak hluboká je naše nespokojenost. Prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl začít tím, že eh, řeknu, že toto je příležitost pohovořit si o tom, jak jsme pokročili v implementaci eh, FSI. Ale teď, když máme ESIF a EFSI a to, jak se navzájem doplňují, a samozřejmě se můžeme bavit o tom, jak eh, toto vzájemné doplňování nejlépe využít, tak aby byla podpořena opatření, která si přejete. Především bych chtěl říci, že eh, eh, ta Zprávy reflektují vyjednávání mezi komisí a na druhé straně členskými zeměmi. Není to tedy jenom otázka vůle v komisi, ale také otázka postojů členských zemí, regionů a de facto všech stran, které jsou zapojeny které zastupují určité aspekty, které by měly být zohledněny. Toto je první element, který jsem tady chtěl zmínit. Pak tady máme problém finančních nástrojů, jak je využívat a jak je využívat lépe. A, a jak tedy eh, úsilí o lepší využívání eh, mm, často stojí v cestě eh, iniciativám v oblasti zaměstnanosti. Financování opatření. Snažíme se o to, aby šlo z vlastních prostředků tohoto opatření. Což znamená, v principu, chcete-li mít opatření na Eh, sociální záležitosti, pak tady skutečně eh, toto možná není zcela adekvátní. O finančním instrumentu bychom se tady měli bavit o tom, eh, jestli je vhodný nebo není vhodný, ale měli bychom ho využít v maximální možné míře, poněvadž je to nástroj na podporu členských zemí s využitím evropských eh, prostředků a prostředků daňových poplatníků. Tolik tedy stanovisko komise. Eh, k tomu stanovisku eh, my ho velmi podporujeme. Chci zmínit jenom jeden nebo dva body. V bodě jedna je napsáno, že určité prvky nejsou sdělovány vašemu výboru to nás překvapuje a potom eh, se vlastně odkazuje na, člán, na přílohy 2 a 3, eh, čili tam je, myslím, všechno podle článku 63. Eh, čili to jsou ty zprávy pro jednotlivé země v přílohy Dále tady máme bod číslo 6, to číslo 6 milionů Eh, což je udaný počet nezaměstnaných mladých v Evropě. Tady by zřejmě bylo dobré, kdyby tady byl odkaz na zdroj. My takovéto číslo v našich zástavech nemáme. Také eh, se musíme zamyslet nad bodem 11, kde říkáte, že je třeba používat maximální technickou pomoc eh, v rámci různých kondicionalit. No a jsou to tedy ty kondicionality ex ante eh, v souvislosti s příslušnými ažními plány. Nicméně my to podporujeme už eh, léta a v současné době, to znamená eh, pár měsíců přes finální implementaci těchto akčních plánů, myslím, není vhodná doba, abychom aktivovali další technickou pomoc ta technická pomoc již byla aktivována tak, aby ty akční plány mohly proběhnout co nejlépe. Tolik tedy moje komentáře v této chvíli. Děkuji. Děkuji, paní Jazověcká. Chtěla bych využít této příležitosti, eh, že tady mám příležitost eh, trošku déle eh, debatovat, zejména o sociálním fondu s komisí. Na jednu stranu je mi těžko věřit komisi v tom, že neexistuje možnost nalézt ukazatele, které by měřily efektivitu využití sociálního fondu. Eh, myslím si, že tedy to ex ante eh, eh, posuzování by se mělo také opírat o místní trh práce. My tady máme ale eh, nástroje na expost vyhodnocení, monitorujeme, jak je eh, využívány, jak využíváno prostředku sociálního fondu a tady skutečně eh, ukazatele jsou, je to zvýšení zaměstnanosti. Na druhé straně by se chtěla zeptat komise, nakolik hloubkové jsou vaše analýzy ohledně využívání sociálního fondu. Také by mě zajímalo, zda jdou také směrem eh, přípravy eh, eh, nových rozhodnutí a návrhů na ohledně tedy nových finančních výhledů na dalších pět let, možná, že jinak. Já si myslím, že současná situace na trhu práce si vyžaduje využití sociálního fondu. Děkuji. Takže dávám slovo zástupci komise, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji za tyto poznámky i za ty písemné. Samozřejmě, že vám k tomuto textu poskytneme i detailní odpovědi písemně. Uh, Především bych rád eh, zareagoval na poznámky týkající se povahy zprávy. Je důležité poznamenat, že článek 16 zprávy hovoří o tom, co bylo projednáno s členskými státy, vyjednáno a začleněno do programu a jak vypadají plány v programech, jak vypadají cíle, indikátory, které členské, k nímž se eh, zavázaly státy po diskuzí s Evropskou komisí. Takže to není o tom, co členské státy skutečně implementovaly. to zprávu nebo eh, tu, hm, takovou to souhrnou zprávu předloží komise do konce roku a předloží také Evropskému parlamentu do konce roku podle článku 53 eh, nařízení a to bude první dokument, ve kterém uvidíme konkrétní výsledky, čeho bylo dosaženo přímo na místě. A podle mm, těch výsledkových indikátorů, které jsou začleněny do nařízení ISF, e a těch programových indikátorů, které jsou v operačních programech. Takže ty skutečné výsledky, kterých eh, bude dosaženo, nejsou obsaženy v této zprávě podle článku 16 odstavec 3, ale budou až té souhrné zprávě na základě článku 53 ohledně společných ustanovení eh, Eh, co se týče zjištění a hodnocení eh, v členských státech, eh, tentokrát letos to nebude tak zásadní, protože implementace právě začala nebo začala nedávno v mnoha členských státech, takže se nemůže stát, že by bylo příliš mnoho těchto zjištění. Nicméně v té soudné zprávě o tom budou také informace. Potom zde byly velice důležité poznámky zmiňující se o spožďování eh, v programování, přijetí nařízení o, eh, o lety 2014 až 2020 bylo pro Evropskou komisi velikou příležitostí k poučení ohledně um, legislativního postupu a komise mm, ze všech sil usiluje o to, aby předložila svůj návrh včas a aby dosáhla dohody mezi kolegislátory, tak aby další sada operačních programů mohla být přijata eh, více včas než tentokrát. Thank you. Uh... Děkuji. Lhuta pro pozněvací návrhy je 5. září. Přijetí ve výboru EMPL 12. až 13. října. A přijetí na plenárním zasedání v prosinci 2016. Pan Prinsky k tomu ještě chce něco dodat? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych rád poděkoval kolegům, stínovým zpravodajům, všem, kdo promluvili ohledně této zprávy a stínového zpravodaj eh, stanoviska mm, protože to je opravdu důležité stanovisko, na kterém náš výbor má eh, pracovat. a a e, jak vy sama to popisujete, potřebujeme e, silné stanovisko, protože je smyslem našeho působení jako výboru EMPL a ten má být dostatečně silně odražen, reflektován i v návrhu rozpočtu komise. E, pak co se týče toho vysvětlení článku 16 či 53, beru na vědomí tedy, že komise nám předloží souhrnou zprávu ale rád bych zdůraznil, paní předsedkyně, že hovoříme o strukturálních a investičních fondech pro soudržnost. A komise samotná v mnoha sděleních i v tomto sdělení hovoří o tom, že od roku 2008 došlo k reverznímu procesu. Narůstají rozdíly mezi členskými státy i uvnitř členských států. Takže Analýza komise by měla toto také zohledňovat. To je obrovská výzva pro celou Evropskou unii, protože narůstá, roz, narůstají rozdíly v Evropské unii. Je ta zapotřebí na to také připravit a přizpůsobit další nástroje. A měli bychom jasně říci, že EFSI nemá specifickou funkci na překonávání rozdílů. Obecně se zabývá investicemi a pracovními místy. A bohužel z minulosti máme tu zkušenost, že valná část prostředků je směřována do regionů, které mají nejvyšší úroveň eh, rozvoji a přitom eh, tyto prostředky nejdou do eh, regionů, které mají mnohem nižší úroveň rozvoje. Fungování strukturálních investičních fondů může být doplněno, ale jak už bylo řečeno v jednotlivých případech, tam, kde je příležitost eh, pro toto, což není ovšem případem eh, ve valné většině případů, kdy se to týká Evropského sociálního fondu. Takže já se tak trochu obávám, že komise postupuje víceméně, jako že se nic zvláštního neděje, ale my si nemůžeme dovolit se tvářit, že se nic neděje. My si velice silně musíme uvědomovat, že máme před sebou extrémně významnou výzvu. Děkuji vám, pane Pirinsky. Myslím, že jsme to komisi jasně sdělili. Pan Kalvešambon, prosím. Chci vám mnohokrát poděkovat, paní eh, předsedkyně, za porozumění. Eh, z demokratických důvodů jsem byl nepřítomen, protože jsem hlasoval ve výboru PETY. Přišel jsem pozdě, ale rád bych eh, něco poznamenal. Eh, s vaším laskavým svolením. Chci poblahopřát především a chtěl bych pozbudit pana Perinského, aby postupoval takto dál s tímto textem, protože je v něm spousta pozitivních a současně velice stručně eh, zásadně vyslovených věcí, které nám eh, velice pomohou najít eh, korvengenci s několika pozměňovacími návrhy. Eh, chtěla jsem se zmínit o dvou eh, prvcích. Já jsem přesvědčen, že je zapotřebí začít tak trochu se zabývat tím, že nevyhovují ty, ty prostředky, které máme. Příliš se zabýváme kvantitou ale mnoho států nedokáže vlastně zpracovat to množství prostředků, které má. Měli bychom státům také poskytovat pomoc jaksi administrativního typu. Místo toho, abychom je jen e, nakonec nějak potrestali a nebo ohodnotili ex post. Můžeme tedy využít celou řadu příkladů peněz, které byly špatně využity, skončily nějak jinak v administrativě. Dochází k eh, dohadování mezi regiony. No, Měli bychom o tom případně říci víc, pokud to přijme pan, eh, pan navrhovatel. Ten systém je totiž někdy trošku zvrácený, protože ty země, které nejvíce potřebují prostředky, jsou také ty státy, které mají nejvíce problémů eh, s veřejným deficitem. A pak se tedy stává, že čím více žádá o prostředky, tím víc musí spolufinancovat. A pak je tady otázka toho veřejného deficitu a to pravděpodobně budeme muset eh, řešit, až se budeme budeme zabývat celkově celým systémem. A poslední eh, prvek, o kterém jsem se chtěla zmínit, a myslím, že to může nepochybně vědět s panem Pirinským, opravdu si myslím, že FC a plán Junckerův, či jakkoliv chcete nazvat, musí opravdu především se zaměřit eh, na na mm, velký počet nezaměstnaných a musíme eh, se zabývat tím, kolik mm, pracovních míst vytváříme, protože to je nástroj, eh, který je k tomu určen. Jde o to, aby se nějak rentabilizovala návratnost kapitálu nebo něco takového my se musíme zabývat tou velikou kapsou nedostatečné e, zaměstnanosti a zejména nedostatečné zaměstnanosti mladých. A to je úplně všechno, co jsem chtěl říct dnes. Děkuji vám, paní předsedkyně. Thank you. Then we'll... Děkuji. Tuto uh, uh, rozpravu tímto dnes končíme. Eh, po té, co řekli kolegové zde v tomto sále i, v, eh, i zastupci komise. Jedná se o velice důležité téma pro náš výbor a vrátíme se k němu zpět a velice aktivně budeme sledovat, jakým způsobem se využívají tyto prostředky a zda se využívají tak, aby měly skutečně dopad na ty věci, na ty oblasti, ve kterých my jako výbor máme naše kompetence. Takže vám všem děkuji za přispění do diskuze a přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, jímž je Bod číslo 9. Provádění dohody týkající se provádění úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřené Všeobecnou konferenci zemědělských družstev Evropské unii. A předám slovo paní Palomě López Bermecho. Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Je mi to opravdu ctí eh, být zpravodajkou eh, při takovéto rezoluci. 188 eh, Mezinárodní organizace práce. Parlament musí podpořit dohodu sociálních partnerů ratifikaci týkající se rybolovu. Tak, jak již bylo řečeno, tak v rybářství je, je sektor, který se vlastně je potrestán dvojím způsobem, co se týče e, zaměstnanosti pracovních sil. E, práce je nebezpečná, dochází k častým pracovním úrazům a e, také, co se týče pracovní doby, ta je otevřená. Máme zde atypické a nejisté eh, pracovní poměry. Eh, zodpovědnost zaměstnavatelů eh, je zde velice těžko dovolatelná právním způsobem. Všichni by se měli držet mezinárodních předpisů Úmluva 188 nabízí zlepšení této situace a nabízí také minimální ochranu pracovníkům v rybářství. Všechny instituce, um, včetně odboru, vyjednali uh, tuto dohodu a je velice důležité, aby uh, realizace se nedala na sebe dlouho čekat. Již uplynuly tři roky od té doby, kdy tato dohoda, eh, tato úmluva byla schválena, ale pouze tři země ji ratifikovaly. Je důležité, aby Evropský parlament jednoznačně vyslal signál radě, že zde musí proběhnout ratifikace a aby se všichni zastali zlepšení pracovních podmínek v odvětví rybolovu nejenom v Evropě, ale po celém světě. Za paní EPP, pan, paní Klin není přítomná, ještě někdo je tady? Ne. Takže za SAD, paní Elena Gentile, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já úplně sdílím slova paní kolegyně. Děkuji za to, že opět eh, nás upozornila na téma, které má rozhodující význam v naší práci. Patří k našim prioritám. Především je pro nás důležitá kvalita a bezpečnost práce. A tento sektor navíc je silně postižen jak krizí, tak eh, omezeními, omezeními příležitostí k rybolovu, zejména v některých mořích. A samozřejmě teď mám na mysli Středomoří. Snaha o lepší pracovní podmínky a bezpečnost práce je pro nás významným cílem. A vítáme proto upozornění obsažená v této naší úvaze, abychom eh, napravili ten dočasný nedostatek tak eh, aby tento náš text se zaměřoval především na kvalitu práce. Prostě plně podporuji tento text a žádám také komisi, aby eh, rada ratifikovala tuto naši eh, dobře odvedenou práci. Děkuji. Pan Gerike za EKR. Děkuji vám, paní předsedkyně. Moj, moj, jak se říká na severu, dnes, když hovoříme o, o budoucnosti úmluvy, eh, o práci v oblasti rybolovu, tak eh, hovoříme především o tom, jakým způsobem můžeme pracovníkům na širém moři poskytnout lepší pracovní podmínky. Pro naši frakci EKR a pro pracovníky z oblasti Mecklenburska předpomoří eh, je to vlastně přesvědčení eh, o tom, že se musíme tomuto věnovat. Eh, jde o to, abychom měli lepší podmínky v oblasti rybol, pracovní podmínky v oblasti rybolovu. My plně podporujeme význam této úmluvy a ochranu všech rybářů nezávisle na tom, jaký pracovní status mají. K tomu tři důležité body. Eh, právě při takových mezinárodních dohodách, eh, které nikdy nebyly projednávány na úrovni národních vlád, přesvědčit o tom, že se musí aplikovat Eh, že také všichni zde mají možnost do toho hovořit. Eh, sociální partneři, eh, my všichni bychom měli společně hledět na to, aby vysoké nároky agendy Better Regulation byly plněny i v oblasti pracovního světa. Eh, měli bychom postupovat systematicky, abychom dospěli k zlepšení, k debirokratizaci. Důležité je, že tato úmluva eh, také hledí na subsidiaritu. Ano, pro ochranu práce eh, to je věc, která spadá do kompetence Evropy. Ovšem, když diskutujeme o všech možných pracovních podmínkách, podmínkách, včetně velikosti kabin, tak hovoříme o staré známé před, příliš vysoké regulaci v Evropě. Potom ta umluva. myslíte si, že je eh, kompletně v kompetenci Evropské unie? Děkuji. Thank you. Then we'll take a step. Děkuji. Teď se o kruček vrátíme. Dáme slovo paní Klunem, prosím. Thank you, Chairperson. Eh, děkuji a já se Eh, omlouvám, že jsem na začátek, takže děkuji vám za slovo. Eh, ta konvence o rybolovu eh, Světové organizace, Mezinárodní organizace práce, tady ten největší problém jsou rizika, závažné, závažná zranění a nemoci s povoláním a to samozřejmě znamená eh, ekonomické ztráty a více nákladů pro eh, zaměstnance a sociální systém. My se tímto snažíme eh, zlepšovat bezpečnost, zlepšovat pracovní podmínky, regulovat pracovní dobu, zdravot, zdravotní potvrzování a zdravotní eh, péči a tak dále. Eh, prostě jdeme cestou stanovení minimálních standardů po, pro celou Evropskou unii. To znamená, že eh, členské země, pokud si přejí, mohou přijmout přísnější a dále jdoucí opatření. Cílem je dosáhnout úspor pro zaměstnatele, zaměstnavatele a samozřejmě také eh, snížení eh, úrazovosti. To je důležité pro mnoho důvodů a já také vítám, že komise přistoupila nebo přistoupí po eh, pěti letech k revizi směrnice tak, aby byla aktualizována a neustále sloužila svému účelu. Děkuji vám. Thank you. Uh, děkuji vám. Eh, Jill Lambert tady není. Je. Ne, paní Harkin, paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Především děkuji eh, zpravodaji za odvenou práci. My v ALDE plně podporujeme tuto dohodu mezi eh, sociálními partnery, tedy Kodžeka, Evropskou federací pracovníků dopravě a Združením vnitrostátních organizací rybářských podniků. Já souhlasím s tím, že tři eh, roky to je příliš dlouhá doba eh, na eh, zpracovávání návrhu směrnice. No ale konečně tady ten návrh máme a musím říct, že tato dohoda doplňuje současné aky v oblasti rybolovu a pracovního práva. Domnívám se, že důležité tady je to, že cílem nebo cíle eh, by měly být eh, podporovány mezinárodně, aby to tedy bylo platné v rámci evropského práva, ale také mimo evropské vody. To znamená, že ta internacionalizace by tady měla být a Evropská unie by se měla angažovat jako vůdčí partner. Myslím, že eh, angažma eh, naše vůči třetím zemím nám v tom může pomoci. Navzdory eh, toho, že Eh, rada je, eh, eh, rada je má tedy právo ratifikace těchto procesů, samozřejmě v čečenských zemích. Ta ratifikace hm, postupuje velice pomalu, což má za následek přetrvávání nerovných podmínek v Evropské unii. Ještě bych řekla jednu věc, a sice že tato dohoda se týká všech, eh, všech eh, eh, námořníků, kteří se pohybují na moři v rámci rybolovných výprav na plavidlech pod vlajkou státu Evropské unie. Ano a to jim tedy všem, kteří jsou na polově takového vozidla, plavidla, zajišťuje stejné podmínky sociální a také ve zdravotní péči. Takže já chci poděkovat zpravodaji a e, jak jsem řekla, myslím si, že všechny tady podmínky e, stejné pro všechny, že to je opravdu dobrý návrh. Uh, thank you. Is Děkuji vám. Je zde někdo za zelené? Nikdo. Paní Palval Pespermejo by to chtěla možná shrnout. Eh, ano, děkuji. Mhm, děkuji stínové zpravodajce za její slova a chtěla bych potvrdit, že jsem si jistá, že budeme moci dosáhnout dohody, která bude respektovat výsledky sociálního dialogu mezi zaměstnanci v oblasti eh, rybolovu a věřím, že se nám eh, podaří najít dohodu, se kterou budou všichni spokojeni. Děkuji vám za vaše příspěvky. Děkuji. Paní Videra, za komisi, prosím. Máte slovo, pokud chcete něco dodat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem Ivna Tomá, budu hovořit za komisi. Děkuji za všechny tyto poznámky. Opravdu je bereme na vědomí eh, a souhlasíme s vašimi obavami ohledně nebezpečných pracovních podmínek nebo životního prostředí, nebo otázek životního prostředí. Pro nás na komisi je mimořádně důležité, abychom měli minimální standardy EU pro všechny Eh, rybáře neboli certifikát, že ehm, mohou tuto práci vykonávat, eh, že jsou zachovány bezpečnost a zdraví na pracovišti. Eh, toto všechno jsou pro nás velice důležité věci. A už máme dohodu vyjednanou mezi sociálními partnery, jak už dobře víte. Začali jsme pracovat na tom za nizozemského předsednictví na tomto fajlu. A opravdu doufáme, že za slovenského předsednictví se nám podaří dosáhnout dalšího pokroku a bude dosaženo dohody na radě eh, někdy v pozdním podzimu. Eh, samozřejmě EU bude podporovat boj proti ilegálnímu rybolovu, proti eh, vykořišťování pracovníků všude na moři a také budeme podporovat ratifikaci dohod ILO e Mezinárodní organizace práce. Děkuji. Děkuji vám. To znamená, že postoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Máme trošičku předstih. A chtěla bych ale navrhnout, abychom začali stejně eh, s bodem 10 a 11. Všichni si vzpomenete, že jsme měli eh, uspořádáno několik zasedání, i společných zasedání Eh, s předsedou výboru INTE. To bylo před několika měsíci. Diskutovali jsme o té typu. Dnes máme pozvané hosty, které zde srdečně vítáme. Eh, ze všeho nejdříve Eh, se budeme snažit eh, se dozvědět více o studii, o té typu, která se zaměřuje na pracovní normy a poté ne, bude to obráceně. Začneme pracovními místy a té typem a pak budeme pokračovat pracovními normami a té typem. Jako první promluví Klbe Filbemaje z Univerzity Ludvíka Maximiliana z Mnichova a z Institutu pro ekonomický výzkum. Takže se nejdříve podíváme na eh, toto téma, té typu z širšího pohledu. Eh, budeme se zabývat nejdříve tedy pracovními místy v souvislosti s té typem. Prosím, dejte nám slovo, eh, dejte nám více faktů, více poznatků o tomto velice zvláštním zajímavém tématu. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Uh... Děkuji vám mnohokrát, je to pro mne potěšením i ctí. Ten typ eh, vzbuzuje různé obavy eh, na mnoha místech. Rád bych začal tím, že vám řeknu, oč vlastně jedná, o jaký rozměr čísel se jedná. Vidíte, 10 milionů pracovních míst v Evropské unii přímo závisí nebo nepřímo závisí na eh, transatlantických ekonomických vztazích, ať prostřednictvím exportu nebo prostřednictvím přímých investic eh, Spojených států v Evropě. Nicméně toto se liší země od země. Eh, úplně nalevo vidíte Irsko, kde téměř čtvrtina všech pracovních míst závisí na vztazích eh, se spojenými státy. A úplně napravo vidíte Řecko, kde tento poměr je mnohem nižší, jedná se zhruba o 1%. Průměrně v Evropské unii je to 4,5% mm, pracovních míst, která závisejí na vztazích se, se Spojenými státy. Ve Francii a Itálii můžeme vidět, že jsou trošičku pod tím průměrem. E, za druhé bych rád zdůraznil, že obchodní politika obecně a té typ jako takový e, se nezabývá tolik jako tolik pracovními místy, jako spíše s tím složením pracovních míst, která vznikají v našem hospodářství. Máme dlouhodobou tradici e, v ekonomice, Eh, zdůrazňovat právě eh, tento aspekt. Jsou to kenezianští kolegové, jako například pan eh, Krugman, který před několika lety napsal, že úroveň zaměstnanosti je makroekonomická záležitost neboli závisí na fiskální politice a měnové politice, ale obchodní politika by měla být prodiskutována s ohledem na svůj impact na efektivitu. Nejen co se týče eh, nějakých čísel týkajících se údajně vytvořených nebo ztracených eh, pracovních míst. Pak máme druhou školu pana Evina, který eh, říká, že pokusit se kvantifikovat celkovou zaměstnanost a její dopad na obchod je eh, do značné míry zbytečné. Není tedy překvapivé, že při většině analýz udržitelnosti eh, se uvádí, eh, ať už je to tedy eh, v komise nebo odinut, tak se mm, považuje tedy za dané, že zaměstnanost se nebude tak jako tak měnit, takže se nevytváří žádné modely zaměstnanosti. Ale víme z celé řady prací, například z OECD, že eh, toto může mít dopad na pracovní trh a na nezaměstnanost a že tyto efekty tyto efekty mohou být dlouhodobě pozitivní a také narůstají důkazy o tom, jak důležité je krátkodobě se přizpůsobovat eh, eh, Když hovořím o tom, že obchodní politika eh, spočívá spíše než v počtu pracovních míst, eh, v, eh, v charakteristických těch pracovních míst, Posuzuje se tedy situace firm, které obchodují mezinárodně oproti těm, které fungují na vnitřním trhu. Eh, vidíme, že o 10 eh, jsou vyšší v exporterských firmách mzdy nebo platy, eh, ještě vyšší je tento poměr u nadnárodních firm. A také tam je poněkud vyšší stabilita pracovního místa, protože jsou také už určité důkazy. Eh, ještě to neznamená, že když se eh, necháte zaměstnat na národní firmě, že okamžitě budete dostávat víc peněz, tak to úplně nefunguje. Nicméně na základě té statistické analýzy můžeme říci, eh, že pracovní místa, která závisejí na tedy vztazích mezi US a, a Evropou, mm, vám poskytují lepší šance. Jak můžeme dosáhnout většího počtu takovýchto pracovních míst? Eh, to je další otázka. A potom tu je taková drobná eh, literatura, která o tom také hovoří. Hovoří tedy o liberalizaci dosavadní. Vidíme, že eh, je jí příliš málo této liberalizace, nebo že jde příliš pomalu. Odhadují se tyto výsledky, ne, ještě nemáme mnoho těchto poznatků, ale máme zde tedy kum, otázku kumulativních efektů nebo důsledků dohody eh, obchodní mezi EU eh, e a Spojenými státy na strukturální úroveň eh, nezaměstnanosti. Takže to máme 18 států, kde jsme se ptali na tuto věc a dostali jsme odpověď, že podle nich ten Vidíme, že ten dopad je negativní. Například v Belgii máme minus 1,4 a e, v mnoha dalších zemích, jako Německo, je 0,9, tedy minus 0,9. E, další názor, e, my jsme studovali údaje z různých států, tam jsme méně pozitivní zabývali jsme se tím, jak otevřenost ovlivňuje pracovní trh. Eh, když se podívám na průměrnou eh, zemi z tohoto ohledu, eh, tak zjistíme, že za posledních 25 let liberalizace došlo v souvislosti s liberalizací k 0,4% úbytku nezaměstnanosti. Je zapotřebí mít na vědomí, že se že teď jsem hovořil o dlouhodobých dopadech. U těch krátkodobých dopadů je to ještě složitější. Napříč státy eh, se odhaduje, je možné, tedy že po té liberalizaci může dočasně narůst nezaměstnanost, a to proto, že v některých sektorech nebo v některých firmách dojde ke ztrátě pracovních míst, zatímco v jiných sektorech a v jiných pracovních, v jiných eh, firmách vzniknou pracovní místy. Ale eh, v určitém přechodném období může tedy dojít celkově k narůstu nezaměstnanosti. Nicméně během tří let eh, toto navýšení zmizí a spadne po tu půrovní úroveň nezaměstnanosti. A e, máme také hodně poznatků z literatury, e, velice detailně propracované informace o pracovních místech, e, pracovních podmínkách a mzdách. Chtěl bych vás upozornit dvě studie ze Spojených států, um, a Dot. A ten první autor uvádí, že je silný důkaz o tom, že kvůli čínskému šoku takzvanému to přispělo k vytvoření, k industrializaci, ale došlo k negativnímu čestému eh, dopadu na zaměstnanost. Ale když se to porovná s normálním pracovním trhem ve Spojených státech, eh, tam dochází neustále eh, k, k silným změnám, protože neustále zanikají pracovní místa a zase se objevují pracovní místa. Eh, pro Evropu může více relevantní eh, studie eh, DOS a dalších, kde vidíme podobný model na základě Německa. Na začátku tedy dojde k určité úmě na pracovníků, ale dlouhodobě dojde ke zvýšení zaměstnanosti. A Německo mělo velice pozitivní výsledky a vzniklo tam 440 tisíc nových pracovních míst. Z toho tedy jasně vidíme, že tu jsou rozdíly mezi jednotlivými státy, když použijeme stejnou metodiku jako ve Spojených státech, kde měli tedy negativní efekt, tak e, my jsme došli k tomu pozitivnímu efektu. Co můžeme říct k té typu? E, tak tady musíme spoléhat na simulační analýzu, poněvadž e, data zatím nemáme. Možná nikdy nebudeme mít ale můžeme usuzovat na základě dosavadní zkušenosti a extrapolovat. Problém, jak jsem řekl dříve, je, že téměř eh, všechny tyto analýzy udržitelnosti eh, používají nebo vycházejí z konstantní situace. Máme zde ovšem tři eh, zdroje. Eh, studie Johnny Macapalda z roku 2014 a eh, tady se eh, posuzují krátkodobé efekty v rámci kinesiánského modelu. Vychází se z předpokladu, že obchod nebude mít vůbec žádné pozitivní efekty. Čili jsou to krátkodobé efekty předtím, než může se ten obchod projevit. Eh, další studie Felbermayer z roku 2013 vychází z obchodního modelu, eh, který říká, že obchod má vliv. A pak máme ještě další eh, studie Carrera, tady to je konzervativní scénář. Náš scénář je určitě optimističtější. My budeme počítat s vyššími úsporami Eh, na eh, náklady obchodu. Výsledky jsou celkově velice rozdílné. Eh, podle Kapalda se předpokládá ztráta téměř 600 tisíc míst. Naopak Felbemar počítá, že milion 350 tisíc míst vznikne, Karerova zpráva potom počítá s přírůstkem zaměstnanosti o 102 tisíc. Eh, je to otázka eh, různých modelů a různých scénářů, se kterými se počítalo. Eh, de facto ten Karer je asi nejkonzervativnější. Když se podíváme na průmyslová odvětví, a to je podle studie, kterou si objednala komise v roce 2013, Nicméně eh, výsledky se zhodují také s jinými studiemi. Čili eh, nová pracovní místa budou vznikat v automobilovém průmyslu. Eh, většina pracovních míst bude spíše pro méně vzdělané pracovníky, ale některé budou vyžadovat i vzdělané. V závisu za motorovými vozidly jsou ostatní služby Eh, poněvadž eh, to by skutečně mohlo docházet eh, k exportu služeb. Jsou to služby do jiných, pro jiná no, průmyslová odvětví. No a dole naopak můžeme očekávat ubytek zaměstnanosti v kovospracujícím průmyslu a v elektrických zařízeních. A my zde skutečně reflektujeme eh, konkurenční výhody. Čili tam, kde máme výhody oproti Americe, nám přibude zaměstnanost, tam, kde jsou na to američané lépe, tam budeme tratit. Zde je obrázek ze jiné studie, eh, vychází z jiného modelu a z jiného scénáře, ale opět eh, je eh, odpovídá nebo shoduje se s řadou dalších podobných studií. Eh, musíme očekávat, že v různých členských zemích eh, dojde k větší míře, k větší či menší míře restrukturalizace, tedy přechodu zaměstnanců z jednoho odvětví do druhého. Eh, velice malý podíl bude eh, třeba v Lucembursku a na Kypru, ale ukazuje se, že zejména ty malé členské země, eh, včetně třeba Rakouska, tady je opravdu vidět, že tam ty posuny mohou být daleko větší. Pokud se týče rozdílech ve mzdách, tak Tady máme kvalifikované a nekvalifikované pracovníky. Eh, tady bychom si neměli očekávat příliš mnoho, ale eh, také bychom neměli očekávat, eh, že rozdíly ve mzdách se nějakým způsobem vyrovnají. To ne. Určitě negativní bude v některých zemích, třeba Portugalsko, ale de facto jsou to chyby, jsou to pohyby, které jsou na úrovni statistické chyby. A poslední snímek eh, chci na závěr eh, zmínit čtyři důležité body v literatuře. Především tedy doufáme, že budeme mít eh, v Evropské unii větší podíl kvalitních pracovních zaměstnání, Eh, což znamená vyšší mest, eh, ale je to tady v kondicionálu. Mělo by tomu tak být. Za druhé, neměli bychom eh, očekávat na velký vliv na zmírňování mm, nerovnosti v příjmech. Za druhé, tedy za třetí, krátkodobě může docházet k poruchám na trhu práce, tedy k významným přesunům, a čtvrtý bod, eh, to, ten krátkodobý nárůst nezaměstnanosti eh, je, bude zapříčiněn tím, že pracovníci se budou muset přestěhovat, abych tak řekl, z jednoho odvětí do druhého. Takže tady to jsou eh, efekty, jaké mohou nastat a jak politicky na to reagovat. Každopádně budeme potřebovat opatření eh, v citlivých odvětvích, zejména v tom kovozpracujícím průmyslu a hutnictví. Eh, také bychom eh, měli se zamyslet nad rolí Evropského fondu pro přizpůsobování globalizaci a dále některé z těch malých zemí budou silněji ovlivněné než ty větší, takže měli bychom uvažovat o dočasné pomoci z centrální fondu EU. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Tak a myslím, že nejdříve ještě absolvujeme druhý úvod, než vy od, otevřeme debatu. Takže pan Fedeville z Centra eh, pro evropské studie na Univerzitě v Hentu. Děkuji vám, paní předsedkyně, a je mi ctí, že jsem od vás dostal toto pozvání. Eh, naše studie eh, studuje efekty Eh, nebo vliv dohody TTIP na pracovní podmínky a pracovní standardy a jak tedy tyto standardy mohou zmírňovat negativa a maximalizovat pozitiva. Samozřejmě je to opravdu výzva eh, vést, eh, vejít se s tím do deseti minut. Já se pokusím nepřetahovat příliš. Takže eh, krátce proběhnu podle svých poznámek eh, hlavní eh, body, které jsme shledali. Tak za prvé, proč jsou důležitá ustanovení pro tedy jaksi úprava právní, právní úprava trhu. Dále se podíváme na vztahy mezi obchodem a pracovními podmínkami, dále evropské politiky Eh, obchodní a pracovní. Dále budeme porovnávat eh, eh, evropské a americké standardy v obchodě a v práci a poté se podíváme na ty nejdůležitější standardy v Evropské unii a ve Spojených státech a poté se zmíním o návrhu Evropské komise a na závěr naše doporučení. Eh, ta studie začíná k argumentem, že TTIP je, musí obsahovat ambiciozní pracovní standardy. A je to proto, že jak v EU, tak ve Spojených státech eh, vliv eh, liberalizace zaměstnanosti a pracovní podmínek a legitimity ekonomické integrace, to všechno se spochybňuje a je to silnější ve Spojených státech v posledních měsících. Domníváme se, že ambiciozní pracovní standardy eh, mohou eh, posílit pozitivní efekty a to povede také k legitimitě nejenom té typu, ale také obchodu jako takového. Za druhé eh, by ambiciozní pracovní standardy mohly pomoci smírnit potenciálně negativní sociální vlivy ekonomické integrace. No a e, za poslední, a to je také oficiální e, cíl obou smluvních stran, sice, že e, ty podmínky, které stanovíme v rámci TTIP, by měly být jakýmsi zlatým standardem e, sladění ekonomické integrace a sociální ochrany v globalizovaném světě. Tímto způsobem e, máme tady tři velice silné argumenty, proč být ambiciozní v oblasti pracovních standardů. Další otázka je, eh, jaké jsou vlastně vlivy liberalizace obchodu na pracovní podmínky. A tady se musím odvolat na to tež, co říká pan Feldmayer, a sice, že eh, je ještě poměrně brzy, takže ty závěry, které předkládám, jsou velmi provizorní. Konsensus nicméně je na tom, že vliv liberalizace na pracovní podmínky může jít e, de facto protichudnými směry. Čili liberalizace může zlepšovat pracovní podmínky, e, poněvadž je určitá korelace mezi pracovními podmínky a úrovní mest. A liberalizace by měla zvyšovat mzdy. Na druhé straně liberalizace zostřuje konkurenci, což eh, vede potom výrobce a vlády eh, k taktice eh, sociálního dumpingu, Eh, změkčováním pracovních podmínek. Liberalizace také může oslabovat eh, vyjednávací sílu odborů a to může opět vést na, ke zhoršení pracovních podmínek. Ale jak říkám, jsme v příliš raném stádiu, takže mm, zatím nejsme schopni říci, který z těchto empirických efektů převládne. Také mohu říci, a opět tady eh, nemáme eh, jasnou představu o tom, eh, jak, jak silnou roli budou hrát tyto pracovní podmínky v mezinárodní dohodě a jaké by tam také měly být zakotveny. Naše výzkumná skupina v několika posledních letech se zabývala výzkumnými projekty v oblasti přístupu Evropské unie eh, k mezinárodním dohodám a obchodu a volnému obchodu. Čili to systémy GSP plus a eh, dohody o volném obchodu. Pokud se týče eh, dopadu evropských obchodních politik na pracovní standardy, moc jsme toho nenašli. A e, to, že tady nemáme dostatek důkazu o tom, co se opravdu děje, tak to může být buď tím, že e, potřebujeme delší čas, aby vznikla nějaká e, empirická data. Další otázka je v podstatě nedostupnost dat a další otázka je otázka skutečné efektivity tohoto přístupu. Nicméně v Evropské unii poněkud narůstá ambice eh, eh, zabývat se eh, zabývat se tedy dopady svobodného obchodu co do obsahu, co do co a co do vymahatelnosti. A samozřejmě to souvisí také s tím, že tento parlament má daleko vyšší roli po eh, Lisabonské smlouvě v obchodní politice Evropské unie. Současně s tím obchodní vztahy mezi EU a významným počtem rozvojových zemí eh, se přesunou z oblasti GSP plus a spíše do polohy dohody o svobodném obchodu. Odtud odvozujeme argument, že pracovní standardy v současných dohodách eh, mají eh, řadu, eh, řadu slabin ve srovnání se systémem GSP+. Země nemusí ratifikovat standardy podle ILO, nejsou tady žádné pobídky, žádné sankce a nemáme oficiální monitorovací mechanismus eh, v systému FTA, tak jak jsme to měli v GSP+. Čili to se potom eh, odráží v našich doporučeních. Eh, my se domníváme, že je třeba, aby existoval mechanismus sankcí eh, v případě, že eh, kooperativní mechanismy selžou a také mohou tedy podporovat eh, další zlepšování těch kooperativních ustanovení. A opět konkrétní doporučení je ve studii. Nyní bych porovnal evropský a americký přístup k obchodu a k pra- pracovnímu trhu. Ehm, máme to eh, shrnuto na dvou snímcích, což jsou dvě části jedné tabulky. A samozřejmě my ehm, toto, nemohu tomu věnovat dostatek času tady. Čili eh, dá se říci, že eh, mezi americkým a evropským přístupem daleko méně rozdílů než bychom si představovali. Eh, Evropa bývá obsahově náročnější eh, s tím, že se odvolává na agendu ILO, zatímco ve Spojených státech jsou naopak eh, vyšší ambice ve vynucování dojednovaných pravidel a k tomu se tedy vrátím. Co se týče porovnání pracovních standardů Eh, Jsem, jste si určitě vědomi toho, že všechny členské státy EU ratifikovaly všech osm umluv ILO, zatímco Spojené státy ratifikovaly jen dvě tyto úmluvy. Proč Spojené státy často argumentují, že mm, vlastně respektují eh, tyto Eh, úmluvy, které neratifikovaly eh, jak v legislativě, tak v praxi, ehm, tak eh, na druhé straně můžeme říci, že jsou tu pozorovatelé, kteří to rozporují. A to plyne také z prozatímní analýzy, která byla uveřejněna zhruba před měsícem. Jak pravděpodobně víte, Evropský parlament ve svém usnesení z loňského roku Eh, požádal komisi, aby zajistila, že TTIP bude vyžadovat od Spojených států ratifikaci všech osmi úmluv eh, ILO. To je samozřejmě politické rozhodnutí, ale nalezli jsme různé argumenty na podporu toho, že ratifikaci těch hlavních eh, no, pracovních norem ILO je důležitá z dvou důvodů že umožní ILO dohlížet prostřednictvím eh, dohodové mechanismu, například ve strojírenství, a také, eh, že bude tímto posilovat eh, legitimitu ILO, což může mít dlouhodobý pozitivní dopad na sociální rozměr globalizace. A nyní k návrhu Evropské komise ohledně pracovních norem, ehm, kde jsou i návrhy týkající se udržitelnosti. Je to návrh tedy z 6. listopadu loňského roku. A můžeme říci, že celkově tam jsou ambiciózní a zásadní opatření vyjmenována například je tam eh, popsá, Eh, jsou tam popsány úmluvy ILO, aniž by tam byla tedy jasná žádost, eh, aby Spojené státy podepsaly všechny eh, tyto úmluvy. A nyní, co se týče tedy, um, ustanovení o řízení, ty byly schválně vynechány z návrhu komise. Komise uvádí, že tak učinila protože především chce najít kompromis ohledně podstaty věci se spojenými státy. A my zase argumentujeme na základě analýzy, že kompromis na vysoké úrovni mezi USA a EU by byl možný v této oblasti, pokud Spojené státy by přijaly ambicioznější eh, zásadní eh, opatření ze strany EU a EU, pokud by přijala silnější postoj v oblasti prosazování, což eh, umožňuje i sankce. A to eh, kromě jiného je i eh, man, v mandátu um, pocházejícího z amerického kongresu, který v loňském roce toto všechno odsouhlasil. No a na závěr bych rád promluvil o hlavních doporučeních z naší studie obecně. Eh, říkáme, že přesně kvůli té nejistotě ohledně dopadu eh, na pracovní podmínky, ať už je to u té typu nebo u jiných eh, dohod, měla by EU se chovat obezřetně, jak se tomu říká, aplikovat ten princip obezřetnosti. A měla by tedy aplikovat diverzitu různých možností v rámci dohody, aby tam byla tedy také kapitola o udržitelném rozvoji, aby byl využit té typy jako nástroj k zásadnímu eh, zlepšení eh, postoji eh, k obchodu a prosazování těchto pravidel a důležité je, abychom se snažili dojít ke kompromisu na té nejvyšší možné úrovni, nikoli eh, s tím nejnižším společným jmenovatelem. A také eh, bychom měli eh, se zaměřit na dohody v jednotlivých firmách a měli bychom chránit pracovní sílu a hm, tedy pracovní normy eh, v této dohodě. Také bychom měli eh, posílit eh, podpůrná opatření, tak aby byly mm, kompenzováni ti, kteří na této dohodě budou tratit. A proto je také tak důležitá ta diskuze, která, kterou se ní zabývá akademická komunita, stejně jako lidé z praxe. A podle nás by také bylo dobré, kdyby TTIP a TSIE vedly společně k rozvití programu, který by zvýšil naše povědomí o efektivity um, ustanovení týkající se pracovních norem a pracovní síly. ve všech dohodách o, o volném obchodu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám oběma. A nyní zahájíme diskuzi pro ty, kdo si to přejí. Začne Maria Rena z SAD. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za obě dvě prezentace, za obě dvě studie. Zejména chci poděkovat eh, autorovi první eh, studie. Já jsem už dobře znala téma té druhé. A já za to chci poděkovat především proto, že je to poprvé, co vidíme eh, nějakou studii o té typu, která uvádí, že té typ může mít negativní dopad. A je dobře, že něco takového jsme viděli, protože poslední studie ze strany Evropské komise byla studií, která byla velice specifická, e, protože se říkalo, že e, z té typu vyjdou všichni vítězně e, když se nepodíváme na to, kdo může tratit, tak jim nebudeme schopni ani pomoci. A to je důležité mít na paměti. A e, nemůžeme tedy na základě té studie z komise se připravit na budoucnost. Děkuji tedy za tuto studii, která je mnohem upřímnější ohledně toho, co bude zapotřebí udělat. Když se hovoří konkrétně o tom, že zde budou ti, kdo budou tratit, tak vidíme, že ta studie eh, se omezuje na prohlášení, že zde budou pouze krátkodobé ztráty. A eh, že tedy trh nějak zařídí, že nakonec už žádní eh, ti, kdo by ztratili, zde nebudou. Um, účinek trhu jako takový chápu, ale když se to týká lidských zdrojů, tak si myslím, že to je složitější, zejména pokud je to v Evropě. Protože když člověk pracuje 40-50 let v nějakém sektoru, jako je například eh, ocelářství, 20 let pracuje v tomto sektoru a ten sektor je mimořádným způsobem postižen liberalizací, tak mu nemůžeme říci, že takovýto pracovník nakonec najde nějaké místo na trhu protože ten pracovník už nebude schopen se přeškolit. A i kdyby se přeškolil, tak stále ještě bude zapotřebí, aby eh, na, na tom místě, kde on je, v tom regionu, vznikla nějaká firma nebo pracovní místa v nějaké firmě. A Takže dobře zjistit, jaké sektory tedy vydělají a jaké, jaké prodělají na, na té typu. Eh, tuto analýzu ještě dobře neznáme. Studie uvádí, že některé státy eh, jsou trochu privilegitější a budou tedy tratit, jsou tam eh, vyjmenovány, ale neříká se už úplně, v jaké oblasti se to bude promítat. Takže tam bych chtěla požádat, aby eh, tento dopad byl hlouběji propracován. A co mě velice zajímá, je především eh, konec od stránky 22. Já mám totiž velikou potíž eh, v této studii a proto se ptám autoru, kdy se to říká. Obchodní teorie dlouho trvaly na tom, že rigidita trhu práce snižuje potenciálně pozitivní dopad a může, může tedy eh, působit negativní dopad obchodní politiky. Víte, to ve mně vyvolává opravdu obavy, protože už teď v Evropě se hodně lidé tážou na rigiditu pracovního trhu. Rigidita pracovního trhu bývá chápána jako e, zábrana konkurenceschopnosti. Já bych tomu neříkala rigidita. Říká, řekla bych, eh, že sociální práva pracovníků jsou dobrou věcí, to není nic rigidního. Rigidita mi tedy působí mm, problémy. Když ta studie uvádí, že pokud nízký plat a nízká kvalifikace se nepřizpůsobí konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni, nebo té hospodářské soutěži na mezinárodní úrovni, tak eh, přivede k nezaměstnanosti. A indexace mest je problematická pro eh, konkurenceschopnost eh, Evropské unie. To by tedy znamenalo, když to tak čtu, že že bude zapotřebí se adaptovat flexibilitě, která je typická pro Ameriku. A že už bychom neměli mít indexaci mest. A tam já nesouhlasím. Takže já jsem tedy začala tím, že to je výborné, že nám ukazujete e, tyto potíže, ale když najdeme takovéto prohlášení ve studii, tak musím říct, že se jedná o velice politickou záležitost a já osobně nesouhlasím s tím, že e, prostřednictvím obchodních dohod, jako je TTIP, bychom měli postihnout e, sociální práva pracovníků, o která tak dlouho bojovali. Takže od té stránky 22 tam nachází místa, která pro mě jsou velice problematická. Thank you. I think we'll proceed with the... Tak myslím, že přejdeme k otázkám. A pokud eh, ty odpovědi nebudou dostatečné, tak se tam ještě vrátíme. Takže nejdříve pan Christensen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych chtěl také poděkovat autorům studií za práci. Je to jistě obtížný úkol snažit se odhadnout eh, dopady na zaměstnanost u smlouvy, která dosud neexistuje, teprve se o ní vyjednává, čili musíme si uvědomit, že nejde v podstatě o nic jiného než o eh, informované odhady. Navzdory rizikům je ovšem také zřejmé, že je to je důležité, aby zde byly stanoveny vysoké standardy pro práci, životní prostředí, ochrany a ochranu, ochranu eh, zákazníků. Eh, pokud eh, TTIP bude opravdu schváleno, stane se světovým standardem očekáváme, že přispěje ekonomickému rozvoji a rozvoji. To si vyžaduje, nebo bude si to, vyžádat, bude si to vyžadovat eh, rekvalifikace mnoha pracovníků v Evropě. Eh, studie ukazují, že eh, bude třeba se zaměřit na výzkum a vývoj, Eh, abychom byli konkurenceschopní a abychom také připomněli, eh, že eh, jde nám o to, aby se práce zkvalitňovala nás. My skutečně čekáme pozitivní vliv a myslím, že je možno Eh, kompenzovat eh, ten počáteční krátkodobý úbytek pracovní míst, pokud budeme dostatečně investovat do vzdělávání a rekvalifikací. Děkuji vám. Thank you, Jutta Steinruck. Jutta Steinruck. Ja, ich danke beiden. Děkuji oběma pánům za Eh, prezentace studií. Pro nás eh, jakožto výbor pro zaměstnanost je důležité eh, sledovat případné vývoje, co se týče pracovních míst a pracovních norem abychom viděli včas, jestli jsou někde nějaké politiky, kde musíme preventivně agitovat nebo být aktivní. Proto sdílím to, co bylo právě řečeno. Musíme eh, na obou stranách usilovat o eh, ty nejlepší věci, a to jak pro eh, lidi v USA, tak i v Evropě a vyjmout z toho to nejpozitivnější. Mám dvě otázky pro oba pány. Zde ve výboru jsme se velice podrobně zabývali tím, co se stane v pracovním světě eh, díky digitalizaci. Víme, že jsou zde že vzniknou úplně nové druhy trhu práce, že přijdou nové pracovní činnosti. Co se týče pracovních norem, eh, změn v zaměstnanosti, je to obsaženo také ve vašich studiích protože to je, eh, má obrovský význam bez ohledu na eh, globální situaci a má to velký význam pro vývoj v Evropě. Děkuji. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také bych chtěla poděkovat eh, za tyto velice poučné studie, o které se jste s námi podělili. v oblasti výzkumu. No, my jsme tedy viděli, že dohoda jako té typ může mít dopad, který bude také negativní, eh, což tedy bude jen krátkodobá situace, následně se stav stabilizuje. Eh, vy jste se také zmiňovali o různých eh, způsobech, jak se zachovat eh, eh, v tom krátkodobém narůstu nezaměstnanosti, jak mu čelit. Hovořil jste také o Evropské fondu pro přizpůsobení se globalizaci, ale nakonec jste nám nedal příliš eh, velkou představu ohledně kompetencí, dovedností. Podepsání takovéto dohody předpokládá nové dovednosti, jak to může být případ pro eh, více digitální společnost, jakým způsobem tedy můžeme eh, napomáhat tomu, aby eh, mohli hm, pomáhat lidem takto nacházet pracovní místa. Ještě mám jeden dotaz byste hovořil o dopadu podpisu dohody v různých oblastech. A já jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaký velký rozdíl mezi valí, velkými a malými e, podniky a zda jste se tímto také zabývali. Zda máte nějaké poznatky, o které byste se s námi podělili. A také, co se týče pracovních podmínek, jsem se chtěla zeptat, protože vy jste zdůrazňoval potřebu udržet eh, ochranu naše normy. Já tam úplně souhlasím s vámi, ale tážu se, zda s ohledem na pracovní podmínky jsou zde určité prvky, které eh, bychom měli, nebo které by bylo zajímavé převzít ze Spojených států. anebo co by bylo zajímavé eh, udělat pro ochranu našich pracovníků. Děkuji. Děkuji, pan Hoc. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já eh, svým jménem tady budu prezentovat určité reflexe a stanoviska. Od samého začátku se obecně eh, vzhledem ty typu domnívám, že eh, jak si eh, je zde velký rozptyl stanovisek o té typu se hovoří jako o něčem pozitivním, ale také se hovoří o strašně velkém počtu různých hrozeb. Říká se, že odbourání eh, bariér pomůže státům EU i tedy Spojeným státům, ale jsou tady obavy, že na tom vydělají jenom velké banky a korporace a koncerny. Ale eh, také se hovoří o růstu malých podniků a zvýšení nezaměstnanosti. A pokud se týče o těch norem a standardů práce, eh, moje předešnice řekla, že TTIP zajímá všechny. Ovšem eh, velkou škodou je to, že nebyl dojednávan dostupným způsobem, byl odplpen tajemstvím eh, eh, podrobností tohoto partnerství. Také se říká, že eh, tady jde o 10 milionů pracovních míst, tak to samozřejmě je impozantní číslo. Ale jestliže se to má dotýkat 850 milionů lidí, poněvadž Eh, to je počet obyvatel, tak to, to už možná eh, zase těch 10 milionů není tak moc. A za druhé se zde potrhuje to, že eh, beneficienty budou zejména ti tady američtí investoři v Evropě. Na druhé straně tady budeme mít ještě postup ochrany investic, přičemž verdikty bude vynášet soukromý arbitrážní e, soud, e, na který nemá vůbec žádný vliv. Představte si situaci. E, ve Spojených státech se frakuje plyn, který znečišťuje povrchové vody. A v případě jakéhokoliv sporu, takovýto privátní arbitrážní tribunál může rozhodnout o obrovském odškodnění e, třeba pro některou českou zemi. A to je velká hrozba. E, máme tady totiž e, takovou možnost, že by liberalizace trhu práce vedla krátkodobě k růstu nezaměstnanosti a dlouhodobě se to obrátí. No, jak vysvětlíte eh, eh, lidem v Evropské unii, ale teď tři roky budeš nezaměstnaný, ale možná, že za pár let eh, bude práce dost. Za druhé, nerad bych se jako Polák doslechl, kde máme tedy potraviny ekologické, přírodní a tak dále, že by naši pracovníci eh, museli eh, pracovat eh, v, jaksi s, s americkými standardy, čili chlorovaná kuřata, hormony v mase a tak dále. Čili eh, naši eh, zaměstnanci, kteří se budou chtít tedy ucházet to místo, tak budou pracovat eh, za takovýchto podmínek. To je pro Evropu velmi špatně. Za druhé, v zemědělství je možné vnímat další hrozbu v chemickém průmyslu. Pokud se týče Eh, my tady máme různé eh, směrnice eh, proti používání některých prvků a látek jako A to znamená, že ve Spojených státech toto omezení není, čili tam to povede k velkému cenovému rozdílu. A to je také vážná hrozba. Také nerozumím eh, otázce, a tedy nerozumím jedné věci. Eh, Spojené státy nepodepsaly všechny úmluvy ILO. jak je to možné, ptám se komise. Já bych řekl, že eh, ten lidský kapitál je tím nejlepším kapitálem na trhu práce, tedy člověk, zaměstnanec. A jestliže víme, že eh, ve Spojených státech v podstatě nejsou podnikové rady a že tedy odbory tam mají eh, velmi podřadnou roli. Jestliže nebudeme vědět, eh, jaká je tam svoboda združování, jak třeba já, nucen, jaksi povinná práce nebo nucená práce přímo, nebo Eh, a přitom by měly být rovné podmínky mezi námi a nimi. A teď se ještě dozvídáme, že eh, Spojené státy vlastně nemusí ani podepsat ty zbývající umluvy. No tak eh, jak potom má vypadat ten TTIP? Je, je to smlouva partnerská, nebo je to smlouva, kde jedna strana diktuje, diktuje podmínky, které jsou v mnoha aspektech pro Eh, Evropu nevýhodné a konkrétně i pro některé země. A další věc je velký, velmi škoda, že nemáme konkrétní vědecké výzkumy, tedy výsledky těchto výzkumů, že samozřejmě je příliš brzy, je to, je to eh, teprve budoucnost, možná vzdálená, protože tady hovoříme o modelech, simulacích, extrapolacích eh, určitých eh, dat a s určitou mírou jistoty, protože úplná jistota tady není. Ale tady eh, ta touha upsat se k partnerství, které partnerstvím není, tak z toho mám opravdu obavy obavy a značné pochyby, eh, které mám právo tady říci. Taky tedy doufám, že to rozhodnutí nakonec bude uvážené a moudré. Děkuji, paní McIntyre. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pro mě ty studie byly také velmi zajímavé se spoustou informací a tak dále. Děkuji za jejich prezentaci. Já jsem tam našla velmi povzbudivé věci. Eh, zdá se mi velmi zajímavé, eh, že eh, exportní firmy platí daleko lépe než ty, které nefungují mezinárodně a hm, také pracovní místa, která vytvářejí, jsou lepší. Já si myslím, že eh, obchod je naprosto nezbytnou podmínkou zaměstnanosti mezinárodně i na našem společném trhu. Čili skutečně eh, jenom tím zdůraznuju, jak důležitý je obchod a jak to souvisí se zaměstnaností. Já bych samozřejmě velmi, eh, mě tedy velmi zaujalo to, že krátkodobě může dojít ke ztrátě zaměstnanosti, ale dlouhodobě se to obrátí to je velice zajímavé. Máme tady pokrok technologické inovace, nové technologie a e, de facto e, e, že tak dneska už se nikdo neoživí montováním bryček, ale zase spousta lidí pracuje v automobilovém průmyslu. Čili mě by zajímalo, eh, nakolik tento eh, počáteční pokles a poté vrůst eh, bude moci být přišknut výhradně tomu té typu a jaká část toho připadne de facto na ten běžný technický pokrok. Protože my tady hovoříme o tom, že je třeba Eh, rozvíjet eh, schopnosti a kvalifikace v očekávaných rozvojových eh, odvětvích. A to, to že tedy je tady ten vliv nových technologií, tak to samozřejmě musíme nějakým způsobem řešit. Studie poukazuje na to, že eh, jakkoliv to vypadá tak, že eh, z některé zemí vyvážejí více než jiné, tak eh, to pouze jenom zhruba poukazuje na to, jak důležitý je transatlantický obchod. Protože de facto Eh, východoevropské země často eh, prodávají nebo produkují zboží, které se eh, prodává těm, který ho teprve, které, kteří ho teprve následně přeprodávají, exportují. Čili tady skutečně bych ráda trošku více viděla tom, jak je ta Evropa propojená a jak to vlastně dopadne potom na, řekněme, ty, eh, kteří jsou v tom eh, dodatelském řetězci daleko před tím exportem. My víme, že 85 nových pracovních míst je v malých a středních podnicích. Máme více informací o tom, jaký efekt bude mít typ na ty menší podniky a jejich schopnost vytvářet zaměstnanost. Často totiž slyšíme, že prospěch z té typu budou mít hlavně velké firmy. Já ale mám takový pocit, že to není tak docela pravda, že ty malé a střední podniky mají velký potenciál. Ráda bych o tom věděla více. Děkuji. A ještě poslední krátká otázka od pana Maria Se. Děkuji. Eh, tyto debaty jsou eh, podle mě velmi důležité, neboť posuzujeme dopad TTIP na zaměstnanost a pracovní standardy. V Řecku máme velké obavy z dopadu na zemědělský sektor, protože eh, máme produkty, produkty, které mají ochranné známky mezinárodně, jako FETA a další. To jsou vlastně eh, produkty, které mají označení původu. My jsme eh, v listopadu o tom debatovali s našimi vyjednávači a pozice Ameriky je jasná. Tam se neakceptuje žádné označení původu. A to je pro nás důležité, poněvadž eh, řecké zemědělství je konkurenceschopné, pokud se týče eh, kvalitních produktů a konkrétních produktů, jako je třeba úzo. Čili mě by také zajímalo, jaký vliv eh, toto může mít na zaměstnanost eh, v zemědělství. By zajímalo, jestli vaše studie se tím zabývala. Bude tam vliv na zaměstnanost? Pak je tady ještě další bod. Eh, Řecko je ve stavu memoranda porozumění a nezaměstnanost je vysoká. Pokud by se ten trh měl dále otevřít, tak eh, já se obávám a mnozí se mnou, že eh, mnoho firm z Řecku skončí, že prostě nebudeme schopni využít otevření, eh, eh otevření trhu. Provedli jste speciální studii na vývoj, na dopad vliv té typu na zaměstnanost v Řecku? Na no další bod, to jsou pracovní standardy. E, v Řecku máme velmi přísné pracovní standardy a vysokou ochranu. Ale jestliže Spojené státy budou vyvíjet velký tlak na EU, budeme mít pracovní trh ještě flexibilnější. Dovolte se vteřin. Čili toto jsou moje otázky. Skutečně zabývali jste se těmito otázkami vaší studii, speciálně vzhledem k Řecku? Děkuji. Pokud nám tlumočení dovolí. Já bych eh, vám nyní každému dala pět minut na zodpovězení otázek. A prosím reakcí také. Takže prosím, eh, rozhodně se, kdo bude mluvit první. Děkuji mnohokrát. Jsem rád, že tato studie eh, je podle vás užitečná. Eh, velice mě těší, paní eh, Rena, to, co jste říkala v první části vašich reakcí k té druhé části. Hm. Já nechci říkat, že bychom měli snížit ochranu pracovníků. Eh, to jsem opravdu nechtěl sdělit prostřednictvím zprávy. Důležité, je, abychom chránili pracovníky, nikoli pracovní místa. Eh, ne, abychom chránili tedy nějaké eh, právní subjekty jako firmy. Já jsem to napsal i do té poslední průsvitky. Je zapotřebí pomáhat těm pracovníkům, kteří se setkají s potížemi, abychom používali ty nástroje, které máme, abychom měli například tomu přizpůsobené eh, pojištění pro eh, případ nezaměstnanosti. Potřebujeme na to eh, také mm, přípravu na možnou rekvalifikaci a podobně. Pokud náš pracovní eh, trh ale chce eh, zamrznout v určitém statu quo, který nebude kompatibilní eh, s růstem nebo s mm, dalším vývojem na globálním trhu, tak se vyhneme pozitivnímu efektu, který může mít tato dohoda. Flexibilita musí být kombinována i s ochranou pracovníků prostřednictvím různých nástrojů, které máme, jako je pojištění. K tomu, co říkal pan Kristensen. Hovořil jste o studii eh, pana Kapolda, řekněte mi velice jasně a otevřeně, že eh, to je opravdu jen takový náznak. My nemáme mnoho studií, to jsou ty studie, které já jsem vám ukázal, to je tedy Kapaldova s negativním hodnocením, je jediná, pak máme ty pozitivní eh, dvě, tedy studie s pozitivním dopadem ale eh, potřebujeme v této oblasti mnohem eh, širší eh, výzkum. Pani Steinbeck, digitální revoluce, která nad námi visí. Ano, to je nesmírně důležité. My jsme nezačlenili žádnou předpověď nebo mm, odhad toho, jak bude digitalizace vstupovat a interagovat. To by bylo velice zajímavé a vzrušující ale máme dva problémy. Já nevím, jak bude té typ vypadat eh, do detailů, to neví nikdo z nás přesně v tuto chvíli. A také e, těžko odhadujeme, jak bude vypadat to nové digitální prostředí. Ale každopádně bude mm, důležité se tím zabývat. Víme jednu věc, že technologická změna a adaptace a přijímání tedy nových technik ve firmách akceleruje e, globalizaci. To je věc, kterou víme. Takže když známe tyto nové trendy, eh, tak je můžeme využít eh, v otevřeném světě, kde pravděpodobně všechno bude jaksi urychleno. A můžeme tedy eh, současně si uvědomovat, že krátko by může dojít i k nepříjemným vlivům. K tomu, co říkala paní Sandr a pan Hoc. A paní McIntyre? Malé a střední podniky oproti těm velkým. E, určitý výzkum v této oblasti byl proveden. Mnoho studií uvádí, že firmy, které by měly nejvíce prospívat po ty typu budou ty e, středně velké, protože ty ještě nejsou aktivní na e, americkém trhu a mohou tedy využít to příležitosti prodávat, exportovat ve Spojených státech. Samozřejmě ty nejmenší firmy nejsou uh, aktivní v exportu nebo nemají produkty, které by mohly exportovat ani teď. Takže je to spíše prospěšné pro tedy ty středně velké uh, firmy. Eh, otázka kompetencí zazděla několikrát. Eh, otázka na lidský kapitál. Nejdůležitější kapitál, který máme, je skutečně ten lidský, o tom není možné pochybovat. A nejdůležitější složkou všech eh, těch technických aspektů musí být snažit se pomáhat pracovníkům, aby, aby takto uspěli k tomu, co bylo řečeno ohledně eh, řeku nebo ohledně zemědělství. Já bych chtěl vám eh, říci, že tu je ještě další studie, kterou jsem přeložil ve výboru Agri. A je to pravda, eh, protože americké hospodářství, americké zemědělství je velice kompetitivní mm, Ehm, oproti tomu eh, zpracování potravin a výroba potravin eh, by mohla mít prospěch eh, z, z TTIPu. Poznámka mimo mikrofon. Ano, oblíbený produkt tedy nebude chráněn. Bohužel, je mi to líto kvůli síru feta. Jak víte, Eh, pro těch 140 a více produktů nebude takováto ochrana, eh, Myslím, že to je zhruba všechno. Ano, je velice důležité to, co říkala paní McIntyre ohledně dalších zdrojů technologické změny nebo změny preference spotřebitelů. Je hodně důkazů poukazujících na to, že obchod skutečně způsobuje to, že lidé tedy přecházejí od jedné práce k druhé, ale v technologických změnách nebo ve eh, nebo eh, v preferencích spotřebitele ty změny jsou velice drobné. Eh, co se týče Ehm, těchto, těchto dopadů, tak musím říci, že eh, by nám nepomohlo eh, zamrznutí ve statu quo. Děkuji. Děkuji, pan Devil. Děkuji mnohokrát za všechny ty dotazy a komentáře. Jsem velice rád, že někteří z vás už četli naše studie velice detailně. Obávám se však, že nebudu schopen odpovědět na všechny dotazy, nejen kvůli eh, časovému limitu, ale také proto, že některé dotazky, eh, dotazy eh, spadají mimo ehm, moji specializaci. Takže vyberu ty otázky, ke kterým jsem skutečně kvalifikován, abych na ně odpověděl. Pan Kristensen, pokud jsem to správně vyslovil, vy jste se ptal na to, jak eh, kompenzovat potenciální negativní dopad. To bylo hlavním cílem naší studie. Poskytnout nějaké představy, jak se s tím vypořádat. Máme dvě možnosti, dvě hlavní cesty. Za prvé omezení možnosti sociálního dumpingu prostřednictvím různých eh, opatření, Eh, v té dohodě samotné a za druhé eh, doma, tedy v EU a konkrétně na úrovni členských států, zajištěním sociální ochrany, která bude efektivní, zajištění efektivního pracovního trhu a také už eh, důkazy z literatury ukazují, že efektivní stát blahobytu, prospívá také eh, hospodářské soutěži a konkurenceschopnosti a také zdůrazňuje podporu otevřených eh, ekonomických politik. Eh. Takže to je důležité nejen v hospodářském, ale i politickém kontextu. Ten Ruderik například napsal velice zajímavé statě Paní Steinruck. Já e, nejsem expert na politiku pracovního trhu, takže obtížně budu e, komentovat e, dopad v této souvislosti, zejména v hospodářské oblasti. To samozřejmě bude souviset i s dopadem mm, té dohody na pracovní normy, ale tam v tuto chvíli nemohu eh, příliš přispět do debaty. K vaší eh, eh, otázce, jak se může Evropská unie poučit od Spojených států ohledně pracovních norm, či zákonodárství. No já si nejsem vědom žádného příkladu, kde by Spojené státy poskytovaly lepší pracovní ochranu než Evropská unie. Řekl bych, že v poslední době se posiluje kritika vůči Spojeným státům ohledně určitých reform, které byly provedeny eh, ohledně práva na práci. Eh, to jsou různé reformy, k nimž došlo v posledních letech v různých státech eh, Spojených států. A samozřejmě i v samé EU je určitá diverzita. Eh, eh, všechny eh, členské státy eh, signovaly eh, všechny tyto umluvy, ale jak vypadá tedy tato situace v praxi? Ehm, mm, už je trochu jiné, tam je trochu diversifikovanější situace v jednotlivých členských státech. Co my můžeme na tomto místě učinit jako Evropský parlament a vzhledem k rozdělení kompetencí na základě evropských smluv, tedy posílení Evropského fondu na přizpůsobení se e, globalizaci, jak říkal pan profesor už také, to je jedna z možností. A další možností, a já jsem si vědom, že do určité míry e, to je součást jiné diskuze, ale já si myslím, že by se to mohly propojit, že by tam mohly být určité analogie nebo pojítka s diskuzemi které také zde vedete. Například včera jste ji vedli ohledně toho, jak nastavit automatické stabilizátory eh, třeba v eurozóně nebo v celé Evropské unii. Eh, například eh, systém příspěvku nezaměstnanosti. Ehm, samozřejmě v Evropě máme tedy mm, ehm, různé situace i díky tomu, že je tu eh, eurozóna. Ehm, může to být určitý asymetrický efekt a eh, automatické stabilizátory na Eh, evropské úrovni by byly určitou reakcí, eh, která by umožňovala kompenzovat v členských státech tam, kde dojde eh, k tomu, že by určitý členský stát tratil v důsledku podepsání dohody. A tímto by se také zajistila udržitelnost otevřené globální ekonomiky, která může být, která je dnes do určité míry ohrožena. Děkuji. Děkuji vám oběma za eh, tyto poznatky a náměty. Toto jsou tedy ty dvě zprávy, které zde máme připravené, takže si je kolegové mohou rozebrat. A pokud budeme potřebovat vám klást další dotazy, budeme potřebovat. Myslím, že tady ty obrázky nejsou ty, které a ty jsou na webových stránkách, dobře. Tak, tak se k vám vrátíme, protože toto je téma, které nás opravdu hluboce zajímá. Konkrétně náš výbor hluboce zajímá. A jak jsem to viděla, někteří poslanci z našeho výboru také jsou, eh, praco, eh, jsou mm, náhradníky ve výboru pro mezinárodní obchod. Děkuji tedy všem, včetně tlumočníků. A přesně ve tři začneme posledním hlasováním před lední pauzou. A to bude velice důležité, takže se brzy uvidíme.